Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir nehmen Vážení kolegové, zahájíme naše jednání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Srdečně vás vítám na našem jednání dnes a zítra. Chtěl bych vás odkázat na Cont News a také na jazyky, které tam jsou použity. Naše zasedání bude opět na internetu a chci se zeptat, máte nějaké připomínky? Pořadu jednání nikoli, takže je schválen. A hned se podíváme na trojku. A tady bych chtěla přivítat paní komisařku Tysonovou a také pana Kretena, který je zde zodpovědný za účetní dvůr. Budeme zde hovořit o roce 2013, o inkluzi Rómů v jejich eh, zemích původu. Máme tady určité prostředky, které máme k dispozici a Chtěli jsme se zabývat tím, jak jsou využívány tyto prostředky. Eh, komise nám eh, někdy nesprávně podala určitá hlášení, ale je pravda, že romská otázka se vyne jako červená niť napříč členskými státy. Eh, jsou tady některé cílové země pro romskou populaci, takže myslím, že je pro nás správné, abychom zde selektivně eh, studovali některé otázky z absolutoria a ze zprávy, která se k tomu vztahuje. Paní komisařko, vítáme vás a hned vám předáváme slovo a podíváme se na to, jak ta situace vypadá. Prosím. Děkuji. Drazí poslanci a poslankyně, paní předsedkyně, dámy a pánové, je mi nesmírným potěšením být znovu na výboru Kokobu a hm, hovořit s vámi na téma, které je naší eh, významnou prioritou. Když jsem se zhostila své role eh, loni v listopadu, tak jsem se připojila k týmu, jehož cílem je Evropa, která si zaslouží rating eh, trojího A, což samozřejmě si vyžaduje růst, který je vyvážený, který vede k růstu kvalitních pracovních míst a ochraně napříč celým životním cyklem. Nikdo nesmí e, zůstat zapomenut, kvalita života se musí zlepšovat pro všechny a všichni musí mít rovné příležitosti a moci e, užívat plodu ekonomického růstu. To pro mě znamená evropský sociální model. Náš model bere v otaz, že někteří lidé potřebují určitou podporu navíc, aby dosáhli svého potenciálu. Lidé, kteří jsou na okraji společnosti, kteří jsou nejdále od trhu práce, od aktivní účasti eh, na občanském životě. To se týká zejména romské populace Evropy. Dnes, dámy a pánové, pánové každý třetí eh, Rom je bez práce. Každý pátý nemá zdravotní pojištění a 90 Romů žije pod úrovní chudoby. Budoucnost není příliš růžová, neboť mnozí Romováni nedokončí základní vzdělání v České republice a na Slovensku. Více než 20 romských dětí až do, dě- do věku 15 let chodí do zvláštních tříd nebo zvláštních škůl, eh, škol a tato segregace není založena na objektivních kritériích nebo potřebách, ale e, spíše na e, etnicitě. Abychom ještě lépe pochopili rozsah této problematiky, pohledněme na situaci v e, Rumunsku, Bulharsku, na Slovensku a v Maďarsku, které mají největší podíl romského obyvatelstva jejich populace tam představují 7 až 11 obyvatel, ale co ještě zásadnější, že budoucí podíl, budoucí pracovní síle je, znamená, že až 15 až 20 pracujících budou Romové v budoucnu. A nezapojit je do trhu práce nebo do společnosti bude mít zásadní a rostoucí makroekonomický dopad na tyto státy. Diskriminace je často samotnou podstatou problému. Rasismus, xenofobie, eh, proti cikánství, eh, ultrapravicové demonstrace, nenávistné projevy a často i nenávistné eh, zločiny jsou na vzestupu v zemích s největšími romskými společenstvími a často k tomu ještě přispívají zhoršující se ekonomické podmínky. Jaká je naše reakce? Neakceptujeme v Evropě diskriminaci a také v důsledku velkých ekonomických dopadů z obou těchto důvodů integrace Romů představuje pro nás eh, hlavní prioritu. Hlavní zodpovědnost je samozřejmě na členských státech, ale komise nicméně posílá svoji finanční podporu prostřednictvím evropského semestru a evropského rámce pro eh, strategie pro integra- na integraci Romů. Naše doporučení pro jednotlivé státy vyzývají státy k tomu, aby eh, všechny politiky zahrnuly, nebo určitý aspekt inkluzivity, začlenování Romů. Ehm, vyzýváme členské státy k tomu, aby zajistili, aby měli Romové přístup ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání. A spolu s ehm, doporučeními z uplynulých let jsme tak díky tomu identifikovali priority financování z evropských fondů. Při vyjednávání operačních programů komise eh, zdůraznila, že státy, které eh, obdržely doporučení eh, k Romům, musí tato doporučení skutečně provádět prostřednictvím evropských fondů. Zároveň je nutné zefektivnit i monitorování těchto investic, aby tyto fondy skutečně byly ku prospěchu Romům a aby, eh, jejich, eh, aby přinesli kýžené výsledky. Takže prvním krokem je nastavit eh, přísnější předběžné podmínky s tím, že členské státy, které nesplní tato kritéria, musí předložit akční plán, jimž splní do roku 2016 všechny podmínky. Dali jsme členským státům také nástroje ke zlepšení efektivity evropských fondů pro začlenování Romů. Členské státy provedly mapování na eh, identifikaci hlavních eh, faktorů eh, územního přístupu. A mm, od, odpovědí byla reakce členských států, které průměrně alokovaly 25 celkového rozpočtu ESF, to je 20 mm, miliard eur, na opatření sociálního začlenování, což je nad tím minimum 20 a založení specifické investiční priority pro marginalizované komunity jako Romy umožní explicitní vytváření cílů a lepší monitorování výsledků v této oblasti. Na základě e, partnerských dohod členské státy rozhodly, že zasvětí asi 20 miliard eur své, svých fondů na Evropský regionální rozvoj, na inkluzivní růst, včetně 10,8 miliard na sociální začlenování a potírání chudoby. Řada dalších investičních priorit může sloužit k financování začlenování Romů, například investice do sociálních otázek zdraví či vzdělávací infrastruktury a také podpora fyzického, ekonomického a sociální regenerace e, některých e, marginalizovaných společenství. Zemědělský fond pro rozvoj venkova, jehož jednou, jedním z, jednou z priority je sociální rozvoj venkovského společenství a zahrnuje i sociální začlenování ve venkovských oblastech, kde žije mnoho Romů. Všech pět členských států, e, kterých se to týkalo, která mají e, CSR k Romům, což je Česká republika, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, má nastínit, jak využije jednotlé fondy k řešení romské integrace. 1,5 miliard eur eh, bude zacíleno právě tímto směrem. Komise v kontextu sdíleného řízení zajistila, aby operační programy členských států byly dostatečně zacílené eh, k marginalizovaným společenstvím, včetně Romů. Komise také aktivně sleduje implementaci operačních programů a to včetně strategických zpráv, výročních zpráv, um, revizních uh, přehledů, monitorovacích setkání, aby eh, projekty byly voleny pro souladu s potřebou sociálního začlenování. Nový výkonnostní rámec bude sloužit k tomu, abychom měli přesnější a pravidelně aktualizovaný přehled o použití fondů a o dopadech na koncové e, příjemce. Tyto zprávy se budou podávat od roku 2016 Evropskému parlamentu, radě EHSV a výboru regionů. Paní předsedkyně, drazí poslanci a poslankyně, naše práce zdaleka není u konce. Komise i nadále bude úzce spolupracovat se svými partnery, eh, včetně účetního dvora, abychom zajistili eh, skutečnou využitelnost těchto investic a stále ještě zbývá udělat hodně práce. Poslední eh, přeskum pokroku členských států, který komise vypracovala, vydávaný 17. června, potvrzuje, že byly, přijat, byla přijata, byly přijaty významná opatření, více fondů nyní je um, vyčleněno na integraci. Ovšem diskriminace bohužel roste a spolupráce mezi občanskou společností a místními orgány musí být dále posílena. A abych, abychom na toto zareagovali, budeme muset nejprve zajistit, že potřeby Romů jsou zohledňovány v základních politikách všech druhů a včetně záruky pro mladé. Musí se tak dít eh, v širším rámci než jen na rámci národním. Musíme více zapojovat eh, místní orgány, posilovat jejich kapacitu, rozvíjet a implementovat politiky na místní úrovni s romskými občany a pro romské občany. Úzce spolupracujeme s členskými státy, abychom řešili nedostatek administrativních kapacit a abychom zabránili fragmentaci zdrojů. To znamená, že musíme investovat více do transparentního zapojení občanské společnosti, spolufinancovaných evropských programů, jako je Romact, Help, National Roma Contact Point, čili kontaktní místa, která by se měla více zapojit do využívání eh, evropských fondů a také strategie na integraci Romů. To všechno se stále více eh, promítá do konkrétních eh, akčních plánů. Jak jsem řekla na začátku, mm, mý kolegové komisaři se spolu se mnou snaží posilovat sociální Evropu, což je Evropa, která pomáhá všem naplnit naplnit potenciál, vlastní potenciál dospět k Evropě bez diskriminace. Nedostatek eh, důvěry mezi romským společenstvím a zbytkem společnosti nesmí být eh, v naší společnosti trpěn. Evropská unie je o lidech a lidé potřebují vidět, že Evropa pro ně pracuje že se vytváří kvalitní pracovní místa, podporuje se spravedlivost a vytváří se důstojné podmínky pro všechny. Takže musíme si spojit síly na všech úrovních, aby Evropa eh, fungovala pro všechny občany, pro všechna společenství, aby naše společnost byla inkluzivnější, abychom pomohli všem občanům naplnit svůj potenciál. Doufám, že naleznu vaši podporu pro eh, předložená opatření a samozřejmě jsem k dispozici pro vaše dotazy. Ja, vielen Dank. Ja. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Já bych ještě ohledně pořadu jednání také řekla, že vítám členy sociálního výboru. My bychom byli rádi, kdybyste se stala komisařkou pro Romy, protože vidíme, že tady skutečně rozvíjíte mnoho aktivit a také se snažíte vyvíjet určitý tlak, abychom vůbec dosáhli výsledků. My jsme viděli, eh, že z hlediska mm, absolutoria eh, nebylo možné vůbec vyčíslit přesně ty prostředky, protože eh, ti uživatelé nemohli být statisticky podchyceni. Mohla byste nám říci, jakým způsobem se realizovala tato strategie, jak víte, jak si můžete být jistí, že tyto peníze byly skutečně využity, vzhledem k tomu, že to statisticky není zpracováno. Takže tuto otázku bych vám ráda ještě položila předtím, než předám slovo ostatním. Děkuji. Ja, dat is een, eh, een moeilijk punt. We hebben het er hier nogal over gehad. Uh, het probleem hier. Ano, to je záležitost, o které jsme už diskutovali. O jaký problém tady jde? Jde o to, že eh, pokud eh, se ptáme Romů, zda patří k romskému etniku, tak um, oni většinou um, nechtějí na to odpovědět a vnímají to eh, jako určitou diskriminační otázku. Eh, mají pocit, že jsou nějakým způsobem eh, tady mm, označeni. Takže mm, jaký je náš cíl? My víme, že romská populace potřebuje ještě další prostředky, další pomoc. Samozřejmě je tady rozdíl mezi tím minulým víceletým eh, finančním plánem a současným. V tom minulém eh, víceletém plánu nebyly programy pro znevýhodněné osoby. V tom současném eh, plánu máme cílenější programy a zaměřujeme se na takzvané znevýhodněné mm, komunity. Takže se soustředujeme na tento typ komunit, které mm, jsou znevýhodněné. Takže mm, je těžké zatím na vaši otázku odpovědět, protože členské státy zatím se nechtějí dotazovat lidí, zda se cítí být Romy či nikoliv. My doufáme, že v rámci těch nových ukazatelů, které se rozvíjejí a v rámci nových cílů, tak jak byly definovány, tak to umožní v budoucnosti se soustředit na tyto různé komunity a budeme mít lepší představu. Děkuji. A kolega Jávo. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat i vám, paní komisařko, za to, že jste mezi nás dnes přišla na tuto velice důležitou diskusi. Podpora romských komunit ze strany Evropské unie je klíčovou otázkou i co se týče budoucnosti Evropy. K tomu, co říkala paní předsedkyně, je velice složité získat přesné údaje o tom, kdo je Romem, kdo se považuje za Roma a tak dále. Ale pak je zde ještě jedna důležitá otázka. Může komise nějakým způsobem zjistit, zkontrolovat, zda tyto prostředky, které mají být pro Romy, se skutečně dostávají k Romům jako takovým a používají se na to, na co se používat mají, tedy na to, k čemu jsou uvolněni? Jsou to skutečně Romové, kteří ve finále používají tyto peníze? A pokud ano, jakým způsobem se tyto prostředky udělují? Má komise nějaký plán monitorování nebo kontroly toho, zda se tyto prostředky skutečně dostávají k daným potřebným skupinám a zda ty peníze přispívají k lepší integraci Romů a k tomu, aby Romové lépe využívali svůj potenciál. A pak ještě jedna otázka. Evropský ombudsman eh, předložil balíček osmi doporučení na téma na téma soudržnosti a k tomu bych měl následující otázky, paní komisařko. Jak to vidíte s těmito doporučeními úřadu ombudsmana? Jsou to skutečně relevantní doporučení? Mohou se do budoucna použít jako jakési vodicí linky pro práci komise? Evropský sociální fond a konkrétně peníze, které mají pomáhat rohu, bude eh, možné tyto peníze nějakým způsobem koordinovaně sledovat? Prosím. Paní komisařko? Děkuji. Začala bych tou poslední otázkou, tedy ta doporučení úřadu ombudsmana. Ombudsman připravil určité připomínky vzhledem k tomu, že členské státy nejsou dostatečně kontrolovány co do respektování základních práv. Já vám za celou komisi mohu říci, že komise bude s paní ombudsmankou spolupracovat v tomto průzkumu, bude se podílet na ochraně základních práv v rámci politiky soudržnosti a Chci vám také říci, že systematicky kontrolujeme dodržování evropských zákonů. To eh, samozřejmě zahrnuje i otázky charty základních práv. V příštím období, tedy do roku 2020, eh, tato dohoda bude dále posílená a my jsme připraveni se na toto dále zaměřovat, což znamená, že společně s úřadem ombudsmana dále spolupracovat budeme. Jak lépe ověřovat, že se prostředky dostávají přímo k Romům? To souhlas, eh, souvisí s otázkou paní eh, předsedkyně. Pokud, není, pokud nejsou Romové identifikováni, eh, lze jen velice těžko ověřit, kam se ty peníze dostávají. A opět máme nové programy, které cílí na marginalizované komunity, které potřebují větší míru podpory než ostatní, pro začlenění do společnosti i do trhu práce. A myslím si, že prostřednictvím těchto programů získáme lepší přehled. Máme nové ukazatele pro reporting a předpokládáme, že od roku 2016 budeme přesně vědět, kdo ty prostředky dostal, jak je využil a v rámci celého programovacího období budeme moci sledovat i dlouhodobé účinky těchto peněz. To znamená například, když byl někdo zapojen do nějakého projektu, budeme vědět, jaká je v terénu situace po několika měsících, zda se něco děje, nebo e, že eh, zkrátka všechno skončilo. Zda tedy se na ty projekty nějak navazuje, nebo zda když skončí projekt, končí i veškerá činnost. Proto budeme mít nové ukazatele, abychom mohli lépe sledovat, co se děje přímo v terénu. Děkuji vám. Kolega Ivan. Děkuji. Já jsem konstatoval a pozorně jsem sledoval to všechno, co bylo řečeno. Zdá se, že bychom mohli dát hodně, ale vlastně nemáme nic. Existují fondy vzdělávací, sociální začlenování, záruka pro mladé, infrastruktura pro zdraví a tak dále. Ale v tuto chvíli se neví přesně odkud, jestli se využijí tyto prostředky, jak se využijí tyto prostředky a na co konkrétně se použijí. A výsledek bude takový, že se nedostanou peníze samozřejmě eh, do eh, kapes eh, Romů. Existují celé komunity, Eh, Romů, kde žijí Romové a občané, které, kteří žijí společně Romové i neromové a celá, celá ta společenství mají problémy, i když to nejsou jenom Romové. Není možné, aby dostali peníze jenom Romové mezi nimi. Čili nejde jenom o sociální inkluzi, ale i o eh, začlenování z hlediska vzdělávání a začlenování do eh, trhu práce, aby Eh, občané romského původu nepředstavovali zranitelnou složku populace, ale prostě jen etnikum jako jakékoliv jiné etnikum, které má eh, všechny eh, příležitosti a možnosti, které vyplývají ze statutu evropského občanství. Čili je to otázka nejenom několika států Evropské unie, ale celé Evropské unie. Existují doporučení ehm, pro politiky na národní úrovni, podpora místních společenství, účast sociál, eh, občanské společnosti, ale my musíme o této věci uvažovat na celoevropské úrovni. A je, pokud chceme tento problém řešit seriózním způsobem, pokud opr- opravdu chceme pomoci eh, této složce obyvatelstva, tak logicky by měl vzniknout eh, samostatný finanční nástroj věnovaný exkluzivně této otázce, kdyby bylo možné jasně ověřovat jeho efekty z krátko, středně i dlouhodobého hlediska, aby to bylo konzistentní, abychom měli předvídatelnost je eh, marné a zbytečné hovořit a filozofovat o situaci Romů, když nemůžeme ověřit, jak na tom jsme, kolik jsme vynaložili, kolik chceme a jakým směrem kráčíme, abychom skoncovali s tímto statutem Romů jakožto zranitelnou složkou populace. Takže měl by vzniknout eh, exkluzivní instrument, exkluzivní nástroj finanční, eh, zasvěcený pouze otázce Romů, jinak nemůžeme nikdy nic vyhodnotit. Paní komisářko, prosím. Dank u wel, voorzitter. Uh, voorzitter, uh, wat de commissie op dit ogenblik aan het... Vážená paní předsedkyně, to, co komise v současnosti koná, tak to je analýza výsledků vyjednávání ohledně eh, dohod o partnerství v rámci operativních programů a snažíme se zmapovat sledované cíle. Samozřejmě je nutné vědět, jaká je situace. A je nutné také stanovit přesné priority z hlediska zacílených eh, komunit, které byly zvoleny. To, to vše by mělo umožnit mít eh, na podzim přehled o existující situaci, takže i nadále budeme spolupracovat s členskými státy a budeme se zabývat tím, jakým způsobem zajistit, aby peníze reálně pomáhaly těmto cíleným skupinám. A také se budeme zamýšlet, jak bychom cíleně mohli pomáhat Rómům. Je nutné, abychom více pracovali jaksi napříč eh, členskými státy. Musíme pracovat i na lokální úrovni a územní orgány se musí účastnit eh, těchto snah. Eh, máme program Romact a v rámci tohoto programu by se eh, měly vytvářet administrativní kapacity, které by dokázaly řešit problémy neintegrovaných občanů. Zatím eh, není zde nějaký specifický fond, který by k tomu byl určen. Ale v rámci existujících fondů se budeme snažit využít všech možností, abychom lépe začlenili romskou populaci podle mého názoru to budou zvláště doporučení jednotlivým zemím v rámci evropského semestru, které budou e, zajímavé a užitečné. Jedná se tady zvláště o pět členských zemí, kterým byly určeny tato e, doporučení. Jedná se také o stanovené částky. Já myslím, že v porovnání s minulostí se budeme více zabývat skutečnými potřebami těchto lidí. Jak už jsem řekla, tyto problémy rostou kvantitativně. Mm, romská populace není dobře integrována a je to problém celé společnosti, takže mm, ty jednotlivé země, jednotlivé společnosti musí mít zájem na tom, aby tato populace se integrovala. Víte, že Romové jsou mobilní populací, a tady se vracím k té otázce, která tady eh, už zazněla. Je obtížné někdy říci, kdo je Rom a kdo nikoliv. A pokud tuto otázku klademe, tak to většinou nevyvolá nějaké velké nadšení z hlediska romské populace. Jde nám o to, abychom cíle, které jsme si stanovili z hlediska těchto cílených skupin. Pan Toiro. Ja, vielen Dank, eh, Frau Vorsitzende, Frau... Děkuji srdečně, paní předsedkyně. I vám, paní komisařko, díky, že jste dnes tady připravena nám odpovídat. Nejprve k vašemu vyjádření, eh, tedy k otázce, že nemůžeme jasně zhodnotit, zda ty prostředky se dostávají skutečně k těm, které považujeme za potřebné cílové skupiny. Vy jste naznačila eh, něco, co to celé jaksi trošku precizuje. Já se ale přesto zeptám, eh, ty sumy, o kterých vy víte z toho sociálního fondu a z fondu pro regionální rozvoj, to byly prostředky, které byly eh, dány k dispozici členskými státy pro sociální inkluzi a eh, sociální projekty. A pokud jsem vás dobře pochopil, a prosím o upřesnění, jestli ne, tak pro komisi je v podstatě těžké nebo lépe řečeno nemožné dohledat, zda tyto prostředky byly k dobru Romům, protože často není jasné, kdo se mezi Romy sám počítá. Pokud jsem vás dobře pochopil, tak se tedy pak objevuje otázka, jakým způsobem, nějakým rozumným způsobem, můžete ten program nastavit lépe, tedy cíleněji. Protože my jsme hovořili se kolegy z výboru regionu a oni říkají, že romská strategie, tedy strategie pro integraci Romů, by eh, měla být organizována spíš na té místní, na té lokální úrovni. Existuje zde údajně potřeba vytvořit nějaké programové linky, které skutečně eh, budou využitelné přímo v terénu. A kromě toho říkají, že by se mělo jednat o dynamičtější postup, tak, aby se lépe zohlednily i ty oblasti, které jsou třeba zasaženy vyšší imigrací a tím pádem je potřeba jak si zohlednit i aktuální vývoj. Přemýšleli jste o něčem takovém? No a e, za třetí, to mě napadlo e, v souvislosti s rozhovory s organizacemi, které jsou činné přímo v terénu, například v Bulharsku, které se starají o znevýhodněné děti a mladistvé. A tyto organizace často říkají, že například děti, které jsou vyňaty, museli být vyňaty z rodinného kontextu z důvodu problému násilí, drog, týrání a tak dále. A pak se dostali někam do školy, kde vykázali poměrně dobré výkony, že od určitého věku, já už teď nevím, jestli to bylo 14 nebo 15 let, kdy ty programy doběhnou, se vracejí zpět do své původní komunity a tam, vzhledem k vysoké nezaměstnanosti mladých, podstatě se dostanou opět zpět do těch velice obtížných podmínek. A z toho se vyvozuje nutnost eh, posílit programy pro děti a mladistvé a orientovat je na i mimo jiné učňovské a oborové vzdělávání, aby se zlepšila integrace těchto lidí do trhu práce. A v této souvislosti se nabízí také otázka, zda by bylo možné takovéto programy propojit třeba s těmi programy, Eh, které se pořádají v některých členských státech, eh, tam zejména, kde je nedostatek eh, řemeslných pracovních sil, tak, aby se těmto lidem umožnilo vzdělání takového druhu, které třeba potom umožní těm lidem odejít do nějakého jiného členského státu, kde je poptávka po tom nebo onom eh, odborném pracovníku. Takže jinými slovy, mé otázky cílí všechny na vzdělávání mladých eh, a eh, dětí. Prosím, paní komisařko. Děkuji. No, Ano, bude potřeba zaměřit se na tu místní úroveň, protože chceme-li lidi integrovat do společnosti, musí to jít od spoda nahoru. Nejde to dělat velkými programy, zákony a e, barvitými projevy. Je potřeba lidi angažovat na té místní úrovni. A podobně musí být naformulovány i naše programy, tedy aby místní e, komunity byly do těchto programů zapojeny. A proto jsme vytvořili tento systém. Tedy, abychom se mohli věnovat budování kapacity na eh, lokální úrovni, aby se lidé naučili dělat něco vlastnoručně. Je potřeba lidi přesvědčovat tím, že je necháme poznat tuto problematiku. Myslím si, že toto je směr, kterým se můžeme dále ubírat. Je jasné, že finance vždy tečou ze zhora dolů, ale my se budeme snažit také i o angažovanost na místní úrovni, abychom mohli lépe zjistit, kde mají členské státy největší problémy. Bude potřeba pokusit se mainstreamovat politiku například v oblasti trhu práce a zaměstnanosti. A to tak, abychom tyto politiky mohli integrovat s romskými strategiemi pro daný členský stát, aby existovala strategie zkrátka, která bude zasahovat i na tu nejnižší místní úroveň. a aby bylo možné vytvořit efektivním způsobem politiku pro konkrétní skupinu, pro skupinu, která potřebuje naši pomoc. Co se týká vzdělávání, je potřeba zaměřit se na to, aby romské děti měly stejné příležitosti jako děti ostatní. Vím, že toto je problém. Upozorňovala jsem na země, kde eh, se eh, tyto děti dostávají velice často do zvláštních škol nebo zvláštních tříd, aniž by zde existoval eh, jaksi duševní předpoklad těch dětí pro takovéto vzdělávání. Je to často jenom z důvodu jejich etnika. A mohu vám říci, že proti některým členským státům již teď vedeme postup ve věci porušení práva a vůbec i v oblasti vzdělávání se chceme těmto konkrétním skupinám eh, dále věnovat. Toto je všeobecný problém. I u těchto dětí je potřeba rozvíjet zkušenosti a dovednosti, které zatím nemají. Je potřeba dát jim dovednosti, které budou potřebovat v budoucnu na trhu práce. To neplatí jen pro Romy, platí to i pro všechny ostatní etnické skupiny. Je potřeba eh, pr- pracovat například na tom, aby tyto lidi dostali technické schopnosti a dovednosti. Děkuji, paní Ayala Zender, prosím. admitir que no sé muy bien cuál es el objetivo de... Takže já musím říci, že bohužel nevím, proč máme tuto diskuzi na rozpočtovém výboru. Pak je nějaký problém s využíváním fondů, snažíme se identifikovat nějaký problém, mně to není jasné. Ale romské společenství ve Španělsku je stejně rozmanité jako evropská populace jako taková. Už od 15. století eh, máme eh, Romy, kteří jsou někteří bohatší, chudší, někteří jsou eh, kočovní, jiní ne to, tak stejně tak je tomu i v jiných částech Evropy. A jakožto kočovníci mají nárok na to se pohybovat, to je svoboda pohybu. Takže moje první připomínka je následující. Samozřejmě je tu velká rozmanitost v romském společenství i ve zbytku populace. A když se podíváte na problémy integrace, zaměstnanosti, Musíme to vnímat samozřejmě v kontextu, v širším kontextu nezaměstnanosti v Evropě, zejména nezaměstnanosti mladých. V minulosti ty nejúspěšnější programy byly programy, které eh, nebyly specificky pro eh, některé etnické skupiny, ale naopak, které byly obecné. Tyto programy existují a v rámci těch eh, běžných skupin by tedy se dalo konstatovat, že jsou specifické složky populace, které potřebují pomoc, ale ve Španělsku je to jasné. Jsou tu experti, kteří se zabývají těmi konkrétními skupinami, ale já nevím, jakým způsobem to zapadá do nových alokací ze sociálního fondu, tak jak to tady zmiňuje paní eh, komisařka. Eh, občané z romského společenství, kteří potřebují pomoc, a ne všichni potřebují pomoc, jsou ve Španělsku také mladí Romové, kteří šli na univerzitu, kteří jsou naprosto pořád, kteří nemají žádný problém, to tež se týká zbytku Evropy, že někteří lidé pomoc nepotřebují, někteří ano, a tak je to i se všemi ostatními. Jsou lidé nezaměstnaní, jsou lidé, kteří mají problém s drogami a kteří potřebují pomoc, ale neměli by být stigmatizováni. Nevím, proč je musíme nějakým způsobem označovat a říkat, potřebujeme pomoc pro tuto klíčovou skupinu. Ne, mělo by to být vnímáno v širším eh, kontextu uchazečů o práci. Existují různé organizace, aktéři, kteří jsou činní v té oblasti, některé organizace, které pomáhají lidem v terénu. A právě ti eh, by měli identifikovat, kde je potřeba nějaká pomoc. A to tež se týká i zbytku populace. Ale proč stigmatizovat, proč označovat někoho jako Roma a říkat, je marginalizován, potřebuje pomoc? Já nevím, jestli tohle je obecný duch integrační politiky. Kdybychom měli mít integrovaný přístup, já myslím, že samotné romské společenství se organizuje, má experty, všichni o tom ví. Čili spíš existují ty obecné oblasti na komunitární úrovni, kde je potřeba nějakým způsobem zasáhnout, ale to je na úrovni evropského občana, ne Roma. Evropský občan, který potřebuje zaměstnání nebo který potřebuje bydlení z hlediska rozpočtové kontroly přece nemůžeme každého občana označkovat z hlediska toho, jestli má právo na určitou pomoc nebo ne. Takže přístup musí být um, přiměřený. Tyto programy nejsou přece nové. Jsou už z prvopočátku, kdy už po řadu let existují tyto integrační programy. Ale v čem je problém? Chceme víc fondů, chceme něco jiného. A jestli chceme něco jiného, neměli bychom eh, k tomu přistupovat z hlediska označování. Oni nechtějí sami být takto značkováni. Takže já tomu nerozumím. Chceme víc peněz? Dobrá. Specifický nástroj pro nasměrování pomoci tam, kde je to potřeba. Ale rozmanitost mezi Romy je stejná jako rozmanitost mezi jinými občany. Musí být pomoc pro všechny. Ještě mal drauf. Takže já bych chtěla ještě poukázat na to, že tento bod jsme uvedli sem, eh, protože tady existovaly určité problémy, tak jako v jiných oblastech. Samozřejmě, že 90% eh, těch Romů žije pod eh, hranicí eh, chudoby, takže skutečně nám to nemůže být stejné. Paní komisářko, máte nyní slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Skutečně je tady určitý problém. Když se podíváme na ty číselné údaje, vy jste to zopakovala, a také předřečnice o tom hovořila. Máme problémy s tím, když se zabýváme těmi jednotlivými skupinami. E, samozřejmě, že můžeme přijímat různé legislativní návrhy, ale je tady stále problém se začleněním těchto Romů do společnosti. Proto musíme věnovat zvláštní pozornost Romům, aniž bychom diskriminovali. Já myslím, že se nám podařilo najít to správné řešení, protože si uvědomujeme, že máme velké problémy s těmi velkými romskými skupinami, které nejsou integrovány. Máme tady doporučení jednotlivým zemím a tudíž těmto skupinám věnujeme zvláštní pozornost. Někdy eh, máme co dočinění s romskými komunitami, ale někdy se může jednat také o jiné komunity. Některé jiné komunity také potřebují specifickou pomoc. A i v tom případě je možné používat sociální fond a podporovat tyto marginalizované skupiny. A samozřejmě Romové eh, mohou toho také využívat. Chci říci, že v tom novém víceletém finančním plánu v rámci tedy toho víceletého období budeme více pracovat s těmi marginalizovanými skupinami a s těmi komunitami, které potřebují dodatečnou podporu, aniž bychom to výslovně uváděli. Mohou v těchto komunitách být Rómové, ale neměli bychom je stigmatizovat. Měli bychom prostě se snažit o lepší uh, integraci těch znevýhodněných osob a e, romské komunity pak mohou využívat těchto prostředků. Nejde o to, abychom se specificky zaměřovali pouze na Rómy. Jde o komunity, které mají zvláštní potíže a které mohou používat e, evropských fondů. Máme tady k dispozici určité částky, které budou dány těmto znevýhodněným skupinám a to může být šance pro tyto jednotlivé skupiny. Nechceme žádným způsobem stigmatizovat nikoho, ale jsou tady zvláštní skupiny, které si zasluhují zvláštní pozornost a musíme tedy najít odpovídající řešení. Já myslím, že se nám podařilo tady udělat dosti eh, vyvážené stanovisko, které samozřejmě nebylo jednoduché. A až budeme dělat zprávy a monitorovat tuto záležitost, tak uvidíme, zda tento přístup funguje či nikoli. Zda je to nejlepší přístup, nebo zda bychom měli něco modifikovat do budoucna. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, vy jste řekla, že tady jsou, že tady je 8 miliard, které jdou z regionálního e, rozvoje a další částky, které budou k dispozici z hlediska sociálního fondu. Já bych chtěla vědět, jaká je tady celková podpora pro integraci těchto marginalizovaných komunit za A. A za B v této souvislosti, jaký podíl této podpory bude vyčleněn pro Rómy. A další otázka jak si máme představit tuto podporu? Eh, víte, že existuje tady minulost v tomto směru, to vyhodnocení bylo složité, to jste nám řekla. Mohla byste nám říct si některé stěžejní projekty nebo speciální projekty, abychom si mohli něco konkrétního představit pod touto podporou? A za druhé, vy jste řekla, že v rámci těch speciálních doporučení zemím eh, se budete zaměřovat na mainstream eh, linie, to znamená, budete se snažit lépe integrovat tyto komunity. Můžete nám uvést několik příkladů? Co například děláte v oblasti vzdělávání z hlediska integrace těchto marginalizovaných komunit? A třetí okruh otázek. Vy jste řekla, že i monitorování se musí zlepšit, protože bylo zjevné, že to poslední vyhodnocení příliš nefungovalo. Bude tady k dispozici nějaká zpráva o pokroku té integrace, tedy nějaká zpráva, kde by se konkrétně dalo zmapovat, jak vypadá ta situace v těch zvláště pěti uvedených zemích, ale i v ostatních zemích, v jakém směru se zlepšila situace. Paní komisařko. Ja, dankjewel. Ja, wat eh, aandelen in de... Děkuji. Pokud jde o podíly těchto, z těchto fondů, tak máme prostředky na sociální začlenování, ale co udělají jednotlivé členské státy, to ještě nevíme. Teprve začíná nové programovací období, ještě nám chybí eh, celkový přehled o tom, co půjde na komu to uvidíme, až budeme mít eh, přesnější zprávy a eh, hlášení, až budeme o tom hovořit s příslušnými orgány v členských státech. Pokud jde o státy, které eh, obdržely doporučení, tak eh, tam dbáme na to, aby se dojednaly programy s těmito státy. Obzvláštní pozornost musíme věnovat těmto skupinám, takže v těchto zemích očekáváme programy, které budou reagovat na naše konkrétní doporučení, aby věnovali pozornost a část rozpočtu na, na pomoc těm skupinám, které potřebují a zaslouží e, pomoc. Podívejme se třeba na Maďarsko, to je jedna z těch pěti zemí, které, která dostala konkrétní doporučení v této oblasti. Tam přihlížíme zejména k operačním programu rozvoje lidských zdrojů. Je tam, máme tam celý seznam jednotlivých podů týkajících se Romů. Ta reakce na tedy konkrétní doporučení. Máme národní romskou strategii, každý rok eh, se vypracovává zpráva, někdy v červnu, v polovině června, což je vlastně výroční zpráva, která popisuje, co se dělalo, jak se prostředky vynaložily, A myslím, že to je zatím to nejkonkrétnější, co mohu v tuto chvíli říci. Je, pokud, pokud je o další výsledky, ty budou vidět teprve později. Zatím je brzy na to, abychom se tady mohli něc, něčím eh, pešnit, ale eh, doufám, že budeme mít něco, co budeme schopni ukázat jako úspěch. Ano, to je právě eh, část toho problému, že zatím tady nejsou žádné takové modely, ale možná, že pokud tady bude zpráva o nějakém pokroku, tak eh, budeme moci toto nějakým způsobem zhodnotit. Kolega Aliol je další řečník na seznamu. Vážená paní předsedkyně, paní komisařko, to je velmi důležitá otázka, kterou se zabýváme. A já konstatuji, že tady jsou velmi nejasné pojmy, protože eh, není možné hovořit o Rómech a přitom mít na mysli populace, které jsou velmi různorodé, jak to řekla španělská kolegyně. Jsou to lidé, kteří přicházejí z východu, kteří se prostě usazují na předměstích a víte, že tam existují problémy kriminality, zvláště ve Francii, ale také v jiných zemích a tato populace se připojuje k populaci, která už je celá století na tom území. Připomínám, že například v západních Pyrenejích, v Perpignanu máme Rómy už od 14. století, tak samozřejmě k těmto populacím nemůžeme přistupovat stejným způsobem. Ale konstatujeme, že problémy chudoby, dále kriminality a tyto specifické problémy jsou stejné. Já si myslím, že zatím mám dojem, že Evropská unie se snaží nějakým způsobem přizpůsobovat těmto komunitám. Ale samozřejmě je tu problém. Pokud neznáte správně ten, tu cílovou populaci, tak je zde nebezpečí, že to vyjde na plano a že e, tyto podpory se nedostanou k těmto cí, cílovým populacím. Když se podívám na své město, a chci pozvat kolegy, aby se podívali do mého města a viděli, jak to vypadá, když máte romskou čtvrť v 21. století v Perpiňanu. A uvidíte, že eh, je to děs. Ta situace se opravdu zhoršuje. Eh, například z hlediska dětské umrtnosti, zdravotních problémů. Dále jsou tam problémy aranžovaných sňatků. I Eh, to eh, bylo například uvedeno i ve francouzských novinách, kde se eh, mladé dívky, kterým je 15 let, musí vdávat. Pak jsou tam problémy drogy, opouštění školy a e, někdy e, se vytvářejí specificky romské třídy, ale ty děti tam nechodí, nenavštěvují školu, takže jsou to pedagogické problémy, které tady také existují. Samozřejmě, že dochází k diskriminaci, ale je tady také druhá stránka této věci. Musíte požadovat na těchto lidech, aby se minimálně snažili, aby e, dodržovali anebo přijímali to, co dává Evropská unie. Pokud nám jde jenom proto, aby, o to, abychom zde alokovali peníze, aniž bychom měli výsledky, no tak to je katastrofa. A já žádám komisi, aby lépe zaměřila tuto alokaci, aby správně specifikovala tuto populaci, protože eh, naši Romové nechtějí být označovány za Romy. Takže mm, v takovém případě tato pomoc není určena těm lidem, kteří žijí u nás, ale je to třeba určeno takzvaným kočovným Romům, občanům. Víte, že to existuje také. Máme eh, francouzské občany, kteří jsou kočovníci a už celá století vlastně se pohybují mezi jednotlivými městy. A tito lidé svým způsobem jsou velmi integrováni v té své kulturní specifické situaci. Takže bylo by jasné, bylo by nutné, abychom vyjasnili cíle, o které nám jde musíme přizpůsobit tyto evropské prostředky a musíme mít konkrétní eh, programy eh, šité na míru těm jednotlivým eh, regionům. Ale přijďte se podívat, jsou tam zdravotní problémy, problémy se školní docházkou dětí. Před 40 lety, alespoň ve Francii, Romové žili mnohem lépe a byli lépe integrováni než v současnosti. Vypadá to tak, že, jak to řekla moje kolegyně, ta krize samozřejmě poškodila všechny, je tady chudoba, která se šíří tato populace byla již marginalizována v minulosti a teď je ještě více marginalizována. Já bohužel nevidím žádný specifický program pro tuto populaci. Myslím si, že tady vzniká určité nedorozumění. A já jsem se ostatně eh, ptal také vašeho předchůdce na tuto záležitost. A eh, tehdy já jsem se dotazoval na usazené Rómy, jak s nimi eh, budeme zacházet. A tehdy mi bylo řečeno, že cílem Komise není asimilovat Rómy. Samozřejmě, pokud jsou to lidé, kteří přicházejí z východu a jsou to kočovníci ze své samotné podstaty, tak je obtížné je asimilovat, je obtížné eh, prostě je donutit, aby děti chodili do školy, když jsou dočasně na určitém místě. Oproti tomu je možné integrovat populace, pokud jsou usazeni trvale. A to není v textu. A komise i nadále hovoří o tom, že je nutné všem dát stejné příležitosti, včetně Romů. Dobře, ale to je prostě deklarace záměru. Ale žádným způsobem to neodpovídá realitě eh, toho, co my prožíváme. A já jsem členem městské rady právě v těchto územních orgánech. Paní komisařko. Thank you well voorzitter ik hoor hier zowat. Eh, chápu, že v mnohých městech je situace velice naléhavá a ne vůbec lehká. Nicméně Romové nejsou homogenní skupinou. Je mezi nimi celá řada rozdílů a nelze k ním přistupovat stejně ve všech oblastech. Jak jsem říkala, občas je to i problém stigmatizace vidíme, že situace se liší i stát od státu, tedy členský stát od členského státu. Někde musíme eh, nabízet doporučení pro konkrétní komunity. Když v některém státě dané doporučení nevydáme, neznamená to, že tam ty dané problémy nemají. Situaci musíme řešit podle toho, co zjistíme v terénu. Někde musíme jít jednou cestou, jinde nějakou jinou cestou, ovšem vždy profesionálně. Všichni víme, když se pak rozhlednete kolem sebe, a konec konců e, stačí se podívat i do naší společnosti. Zkrátka, ne všichni žijeme stejně. Někdo je taký, e, jiný je onaký. A stejně tak některý Rom je více integrovaný, jiný je integrovaný méně. Někteří všechno odmítají, jiným je potřeba pomáhat a jiné ještě je potřeba přesvědčovat, aby pomoc přijali. Ale pravda je to, že tuto problematiku nesmíme opomíjet. To ne. Je potřeba věci analyzovat, říci si, jaké jsou problémy a potom adresně a profesionálně věci řešit. Hovoříme-li o Evropě, Potřebujeme takové národní strategie, které budou samozřejmě vypracovány společně s místními úřady, tak, abychom část peněz z evropských programů mohli nasměrovat i právě na tu lokální úroveň. Děkuji. Paní předsedkyně bez mikrofonu. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji i vám, paní komisařko, že jste nás dnes navštívila. Co se týká toho posledního vystoupení, to je podle mě příklad toho, proč se v oblasti politiky Romů zde v EU nikam nedostáváme. Neexistuje diskriminace, která by byla nepodložená. A myslím si, že eh, takovéto podobné věci by asi neměly zaznívat na této půdě. Mám pár poznámek. Otázka není, zda peníze se dostávají do romských komunit. Eh, velmi dobře víme, že v mnoha zemích EU peníze do romských komunit netečou. To tak je například u nás doma. Teď máme eh, u nás jeden takový skandál, kde probíhá i vyšetřování OLAFu, kde přesně ty peníze zmizely. Byly to peníze, které byly předpokládané pro Eh, Romy a eh, zmizeli někam do organizací, které mají velice blízko vládě. Eh, nemyslí si komise, že při rozdělování těchto peněz by mohly hrát větší roli třeba nevládní organizace? Konec konců, oni zastupují občanskou společnost, vědí, co potřebuje. Nebylo by nějaké takovéto řešení? Vypadl mikrofon řečníkům. A promiňte. Druhá poznámka. Ta s tím souvisí, eh, respektive souvisí to také s tím, o čem už tady eh, kolegové hovořili. Tedy, eh, co se týká té diferenciace romské populace. Zde je kulturní, ale i sociální diferenciace. jsou lidé, kteří říkají, že bychom peníze vůbec neměli dávat Romům, ale lidem, kteří jsou chudí, kteří žijí mimo své kulturní prostředí a tak dále. Já si myslím, že zde při rozdělování evropských peněz je potřeba postupovat velice pečlivě. No a nakonec eh, já bych se chtěl zeptat, proč vlastně o těchto tématech mluvíme v našem výboru. Mluvíme o nich přece ve výborech, jako je Libe a jiných. Ovšem je fakt, že toto je vážný problém v EU. Romská politika je v EU fragmentována. Komisařů, kteří se tím zabývají, je celá řada, mimo jiné i vy. A já chápu, že je velice složité tím pádem vést nějakou jednotnou politiku. S tím bychom také možná měli něco dělat. Děkuji, paní komisařka. Thank you well for... Dank u wel voor deze Děkuji za položený dotaz ohledně toho, jestli se fondy dostávají tam, kam eh, byly zamýšleny, tedy to je přesně to, co se, na co dbáme. Musíme se vynasnažit, aby tomu tak bylo, aby se ty prostředky dostaly tam, kde jich je třeba. Jinými slovy, aby se prostředky dostaly eh, těm potřebným, těm, kteří je potřebují k realizaci našich projektů což se netýká jen této politiky, ale vůbec všech politik, kde je potřeba na toto eh, dbát. Máme vypracované ukazatele, včetně oznamovací povinnosti a budeme postupovat stejně jako v jiných, eh, v jiných oblastech. Jinak se domnívám, že musíme zejména pracovat na tom, abychom eh, zapojili do naší strategie ty, kteří skutečně znají ty cílo, ta cílová společenství. Ať už jsou to veřejné orgány nebo nevládní organizace nebo jiní lidé, kteří pracují přímo v terénu, ti musí mít možnost využívat tyto fondy, abychom dospěli k výsledkům. Takže to myslím, že byly ty hlavní nebo nejdůležitější dotazy už jsem několikrát zmínila ROM Act, což je přesně jedna z iniciativ zaměřených na to, abychom lépe zapojili do činnosti i romská kontaktní místa. Máme další organizace, které jsou blíž eh, těm osobám, kterým by se mělo pomáhat, nebo jsou schopny nejlépe identifikovat problémy, které je třeba řešit prostřednictvím evropských fondů. Paní kolegyně Reinke, máte slovo. Uh, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně, a díky i vám, paní komisařko, za to, že jste zde dnes a diskutujete o tomto velice důležitém tématu. Já zde nejsem jménem výboru EMPL, ale jménem výboru REGI, kde jsem zpravodajkou pro zprávu z vlastní iniciativy o marginalizovaných komunitách. Vy jste eh, tento pojem už zmínila. Je to pojem, který se používá i v právním nařízení a konec konců na ně odkazujeme i v rámci diskusí v našem výboru. Myslím si, že otázka definic tady zazněla už dostkrát. Dovolte mi dvě poznámky o tom, jak se o této otázce diskutuje eh, ve výboru Regi. My zastáváme přístup, který nepochází ani tak eh, ze strany toho, zda marginalizovaní jsou pouze Romové nebo ještě i někdo jiný, ale snažíme se zaujmout eh, jinou perspektivu, tedy soustředíme se na komunity, které jsou předmětem strukturální segregace, to znamená skupiny, které jsou vylučovány hospodářsky, a nebo nějakým etnickým způsobem, jako třeba Romové. Zmínila to již paní Gresle. Vidíme, že Romové jsou jedna skupina eh, v evropské společnosti, která je nejvíc ovlivněna marginalizací, takže rozhodně jsou skupinou, na kterou se musíme zaměřit. A druhá věc, kterou diskutujeme, se týká explicitního a ne exkluzivního přístupu. To znamená mít cílené akce, které budeme používat, eh, v rámci kterých budeme používat finanční prostředky cíleným způsobem na pomoc těmto skupinám. Budeme mít i tento explicitní přístup, ale nebudeme mít přístup nějakým způsobem výlučný. To znamená říct, že toto opatření je pouze pro tuto skupinu. Budou to spíše opatření, která dlouhodobě budou ku prospěchu celé společnosti a všem margin, marginalizovaným skupinám v ní. Myslím si, že to jsou dva velice důležité body, když už hovoříme o tom, které skupiny eh, a zde a zejména které romské skupiny zde diskutujeme. Vy jste zmínila několik velice zajímavých bodů, které už také diskutujeme ve výboru Regii. Eh, dodala bych ještě dvě otázky. Eh, viděli jsme, že i v posledním finančním období došlo k podepsání partnerských dohod, ve kterých se nezmiňují marginalizované eh, skupiny. Co hodlá komise dělat proto, aby do budoucna ve všech partnerských dohodách a doufejme, že ve všech operačních programech tato věc zmíněna byla tak, aby se toto dostalo na pořad jednání ve všech členských státech, protože máme členské státy, kde to je důležitější téma ale toto je, myslím, věc, která by se měla řešit všude. A druhá otázka se týká tvorby kapacit. Hovořila jste o Rom Aktu a o empowermentu zejména romských organizací. Má otázka eh, je na toto téma. Když já hovořím se zástupci romských organizací, eh, často mi říkají, že i v administrativních orgánech jsou problémy s diskriminací a anticikánstvím. Co plánuje komise proto, aby vytvářela kapacity v tomto smyslu, tedy aby i administrativní orgány se zlepšily v této oblasti. Myslím si totiž, že je potřeba, aby komise vydala jasný signál, že je naprosto zásadní antidiskriminace i ze strany oficiálních institucí. A poslední otázka to je ke kolegovi panu Toirerovi. Eh, ten hovořil o zvláštním cílení na mladistvé. Chci se zeptat, zda existují již nějaké informace na téma, jak se eh, iniciativa pro zaměstnanost mladých eh, soustředí na eh, mladé lidi z marginalizovaných komunit. Uvědomuji si, že jsme asi v rané fázi, protože ten finanční cyklus asi neprobíhá tak, jak by mohl, ale pokud máte jakékoliv informace na toto téma, udělala byste mi velikou radost. A co se týká toho empowermentu Romů, možná jako jeden nápad mi dovolte říci, pakliže by probíhala podobná debata někde jinde, někde jinde zde na této půdě. Možná by se jí mohli účastnit i zástupci romských asociací a Romů obecně, protože si myslím, že i v této debatě zazněly některé věci, vůči kterým by eh, zástupci Romů jaksi dosti vehementně oponovali. Nebylo by asi špatné zde mít jejich zástupce. Děkuji. Paní komisářko, je to na vás. Děkuji, paní předsedkyně. Opět eh, musím opakovat to, co už jsem uvedla před chvílí. Já souhlasím s tím přístupem, který byl zvolen v rámci současného víceletého finančního plánu. Jedná se o zacílený přístup. Budeme řešit konkrétní problémy a mm, budeme se snažit vyhýbat jakékoliv diskriminaci. Takže s tím souhlasím. A dále bych chtěla uvést, že ty specifické skupiny, zvláštní skupiny by neměly být opomíjeny v těch jednotlivých evropských politikách ohledně vzdělávání, začlenování a sociálních problémů. Tito lidé musí mít svoje místo ve společnosti, lidé, kteří mají mnohem horší situaci než ostatní. A co se týče partnerských dohod, minimálně 20 Evropského sociálního fondu musí být věnováno sociální inkluzi a v současnosti konstatujeme, že členské státy se eh, velmi seriózně podílely na analýze této situace. Když se podíváme na to, jakým způsobem byly sformulovány tyto dohody o partnerství, tak jsme tam dosáhli 25% z hlediska jaksi přístupu těch členských států, zatímco komise navrhovala původně 20%. Děkuji, poslední řečník, eh, kolega pan Zdechovský. Vážená paní komisařko, já jsem, když jsem studoval teologickou fakultu, tak jsem pracoval s Romy na ulici, takže mám velikánskou zkušenost s tím, jak programy z Evropské unie fungují a nefungují. A musím říct, že nefungují. A nefungují z důvodu toho, že jsou strašně odtržení od reality. Uh, a bohužel tato situace se do dneška, do dneška nemění. Já jsem chodil vlastně mm, několik odpolední v týdnu, jsme chodili na ulici, kde byly normální a romské děti. Já nevím, co to je romské dítě a co to je normální dítě. Podle mě to je dítě, které je na ulici. A bohužel to vypadalo tak, že když jsme jeli na tábor, byly podporovány finančně pouze romské děti a normální děti z, z jiných rodin, které jsou takzvaně neromské, podporovány nebyly. A to je přesně ten, blbej, eh, ten hloupý přístup evropských programů, které, které vlastně v tomhle, tom, v tomhle tom, eh, by jsem řekl, že nefungují pak jsme chtěli třeba faktory zlepšení tak daleko více úředníky zajímalo účast a vlastně podpisy na listině než opravdu nějaká progrese. my jsme měli u dětí výborné výsledky třeba že děti začaly chodit na kroužky to nikoho nezajímalo nezačalo je, nezajímalo je to že třeba se zlepšily praktických prací, kde děti romské jsou naprosto výjimečné a talentované, ale prostě koukalo se spíš na nějaké obecné, obecné údaje, které o ničem nerozhodují. Moje děti chodí do školy s romskými dětmi. Můj syn je ve čtvrté třídě. Kolik myslíte, paní komisařko, eh, nastoupilo s, ním do první třídy uh, čtyři nebo pět romských dětí, kolik myslíte, že ve čtvrté třídě těch romských dětí s ním, s ním zůstalo? Odpověď je žádný. A víte, proč s ním nezůstalo žádný dítě? To není proto, že by ty děti byly diskriminované, ale protože prostě Rómové mají jiný specifický způsob, Jakým nahlížejí na skutečnosti. A oni prostě jsou zvyklí cestovat. A oni půl roku jsou tady, půl roku jsou v Anglii, půl roku jsou někdy jinde, pak se vrátí a třeba v první třídě, když přišli, tak ty děti, přestože mají povinnou eh, docházku před první třídou do školy, aby uměli česky, tak ty děti prostě do těch školek, školek nechodí. A mm, když třeba eh, dostanou obce peníze na poradce, poradce tak poradce je ten kdo metodicky zastřešuje a by jsem řekl vypráví všem jak to mají dělat ale když je potřeba dojít pro dítě který nechodí do školy tak se bojí jít do toho domu kde ty, kde ty děti skutečně žijí. takže já opravdu vás vyzývám to co tady říkal kolega z francie a co říkali další se zaměřit na nějaké měřitelné faktory a na to, jak to skutečně, skutečně funguje a na co jsou ty peníze, peníze eh, použity. Chtěl bych ještě říct v oblasti, v oblasti vzdělávání. Řada programů je, je zaměřeno na vzdělávání. Prostě já, jak jsem měl poznat, možnost poznat jakékoliv dítě, Eh, tam je důležitost aby jsme pěstovali jeho individualitu. ty děti jsou neskutečně nadané neskutečně chytré ale my je cpeme do nějakého systému který, který funguje a který je neaplikovatelný. a proto bych chtěl nad touto zprávou otevřít tu diskuzi opravdu implementace a posouzení reálnosti těch cílů které si v souvislosti s penězma, které do toho vyložíme, dáváme. a poslední taková zkušenost škoda že tu není kolega niedermiller mm, většinou organizace které hodnotily negativně jevy ve společnosti a poukazovali na romskou problematiku. Myslím, tím neziskové organizace byly největší příjemci dotací. Já doufám, že tato, tato skutečnost už se nebude v budoucnu, eh, v budoucnu opakovat. Děkuji. Mnohokrát děkuji, paní komisařko. Děkuji vám. ta problematika, kterou se tu zabýváme, opravdu není eh, snadná, neboť eh, jde o změnu eh, celkého, celkového společenského charakteru, změnu um, vnímání, jde o to poskytnout lidem lepší příležitosti. A my budeme sledovat přesně ukazatele ohledně toho, co se tedy děje s těmi prostředky, jestli se cíleně využívají, jak už jsem říkala. Hovořila jsem i o ukazatelech přímých výsledků, kde budeme každoročně od roku 2016 zastávat zprávy, takže budeme schopni sledovat i dlouhodobější výsledky, které nám pomohou zjistit, jestli byla politika účinná nebo ne. Budeme mít pak i celkovou zprávu o celém programovacím období. Myslím, že je dobře, že existují různé, různí organizátoři těch programů, různé Eh, iniciativní skupiny, protože tak se můžeme od sebe vzájemně učit a zkoušet ty úspěšné věci zase v dalších komunitách. Domnívám se, že například eh, disponujeme programy, které jako Roma Plus, které eh, jsou vedené Španěly, kdy vznikla romská kontaktní, místa, která velice dobře fungují. Ehm, je potom možné se stýkat, vyměňovat si názory. To znamená, takovéto iniciativy bychom měli eh, podporovat, protože není, potřeb, není možné to vyřešit jenom eh, trochou nějakého zákona, trochou peněz. Musí se to řešit skutečně i na místě, eh, v terénu. Já sama jsem optimistka a myslím, že se nám podaří ty programy postupně vyladěvat tak, abychom dosáhli lepších výsledků abychom se eh, tou politikou dostali tro, trochu víc před. To by mělo být také naším cílem. Děkuji. Ja, Dank, Frau Mnohokrát děkuji, paní komisařko, za tuto výměnu stanovisek. Obávám se, že se zase uvidíme v budoucnosti. Samozřejmě nejde o to, abychom tady vydávali x miliard. Eh, jde samozřejmě o to, abychom se dohodli také s členskými státy ohledně konkrétních programů a uživatelů. Samozřejmě my eh, nechceme od toho odstoupit, ale jde o to, jakým způsobem tedy aplikovat všechny tyto prostředky ohledně Romů. Vy jste řekla, jsme na začátku, takže určitě toto téma se opět objeví na pořadu jednání, v každém případě také v souvislosti s absolutoriem a možná, že později bude možné konkrétněji popsat, co se s těmito prostředky děje. To je to, co nás zajímá, čeho jsme tady dosáhli. Takže děkuji mnohokrát za tuto výměnu stanovisek. Samozřejmě, že bychom měli ještě další témata, která jsou dosti obtížná. Víte, že v Německu máme e, problémy také z hlediska Řecka a tak dále, ale v každém případě vám velice děkujeme a jistě to bude opět eh, otázkou, kterou se budeme zabývat. A nyní přejdeme na další bod a jedná se o 15. zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Myslím si, že právě tady se objevuje nebo objeví brzy generální ředitel OLAFu, Ja. ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Srdečně vás vítáme všechny k čtvrtému bodu pořadu jednání. Jedná se o 15. zprávu OLAFu za rok 2014. Srdečně zdravím pana Kesslera, generálního ředitele OLAFu. Spravodajem je Benedek, Benedek Javor. Pane Kesslere, máte hned slovo, abyste nás seznámil s touto zprávou. Prosím. Děkuji. Dobré odpoledne. Já vás seznámím se zprávou OLAFu za rok 2014. Je to první příležitost, kdy se tím eh, teď v parlamentu zabýváme. V čase, který mám vyčleněn, ilustruji a komentuji několik slajdů, které schrnují celkovou zprávu, která je samozřejmě širší a delší a kterou máte k dispozici tomto sále, nebo minimálně byla zaslána již před dvěma měsíci parlamentu. Je to první příležitost, kdy se můžeme sejít, myslím od července loňského roku. Mezitím jste řešili mnoho různých eh, otázek týkajících se OLAFu, takže je to pro mne první příležitostí, první možností reagovat a vysvětlit věci Ovšem nechci, aby má prezentace byla celá jenom o těchto problémech a otázkách. Takže můžeme hovořit o samozřejmě v druhé části tohoto jednání o otázkách, které se netýkají přímo jenom této zprávy. Máme to. Takže těchto několik eh, prosvitek eh, je rozděleno na tři základní kapitoly, řekněme. První obecné poznámky. Jsou to určité náznaky, které dostáváme z naší vyšetřovací činnosti ohledně trendu korupce a podvodů v Evropě Další část se bude týkat vyšetřovacích výsledků a dopadu eh, aktivity OLAFu na členské státy a eh, na aktivity jednotlivých aktérů. Takže pokud je o ten obecný trend, eh, který jsme zaznamenali v naší aktivitě za rok 2014, tak chci podtrhnout zejména dva aspekty. Jednak rostoucí povědomí evropských občanů o podvodech a korupci a tím pádem také e, rostoucí očekávání od úřadu na evropské i státní úrovni, že na to budou tyto orgány e, reagovat. Vy jste samozřejmě volení zástupci, takže to určitě víte z vlastních zkušeností, že tato očekávání existují. Všímáme si toho v naší, i v naší vyšetřovací aktivitě. Rok od roku více. Což je také druhá odrážka, která se promítá do rostoucího toku obvinění, která jsou Olafu předávána. Takže stále více žalob je ze strany soukromníků, soukromých osob. A nehovořím teď nutně o statistikách, ale stále více osob nebo skupin z toho či onoho státu přichází z členských zemí a říká, chceme, abyste to vyšetřili vy, protože nedůvěřujeme ehm, našim domácím Eh, orgánům, nevěříme, že to vyšetří um, odpovídajícím způsobem. Takže to je první záležitost korupce, podvody s evropskými fondy, které jsou vnímány veřejným míněním jako rostoucí problém na členských státech. A to pak vede k vyšším eh, rostoucím očekáváním i eh, nárokům i na aktivitu OLAFu. Dalším bodem je rostoucí přeshraniční dimenze. I u těch jednoduchých podvodů, jako nadměrné um, fakturování, aby člověk vlastně získal více prostředků z evropských institucí, než jaké, na jaké má nárok, u všech těchto věcí je to zkrátka roste ten přeshraniční eh, aspekt, eh, takže i naše statistiky, které uvidíme, které, s kterými se seznámíme o podvodech v členských státech, mohou být, neříkám zavádějící, eh, ale řekněme, řekněme mohou být pouze částečné, protože i ty nejobyčejnější podvody často zahrnují subjekty, jak banky, které spadají do několika států. To na ně nezmiňuji ty největší podvody, které záměrně probíhají v cizině. Čili nikoliv ne tam, je to vykazováno ne tam, kde k té korupci přímo dochází. A To je něco, na co musíme myslet my i vy, jakožto zákonodárci, kteří eh, před tímto problémem. A s výjimkou OLAFu ty prostředky na národních úrovních jsou často nedostatečné. To, to je tedy to povědomí obecné. Takže to jsou určité dva trendy, na které jsme chtěli poukázat. A teď se obraťme k vyšetřo- naší vyšetřovací činnosti, abychom si udělali určitou povšechnou představu o naší aktivitě. Jak říkám, v té zprávě je více než 25 ehm, grafů a tabulek k naší aktivitě. Ale tady máte jenom ty, ehm, řekněme, celkové přehledy, z kterých ovšem si můžete udělat určitou představu Vidíte, že rok od roku je tu neustálý setrvalý trend, stále více ohlášení, stále více informací od um, orgánů činných trestních řízení, je to soukromých uh, aktérů. V roce 2010 to bylo více než, méně než tisíc oznámení a v loňském roce už jsme byli na úrovni 2400 to je 40% nárůst za dobu 4 let. A letos opět dosáhneme asi 15 tisíc. 15 set tedy. Takže si dovedete asi představit, že je tu rostoucí um, tlak, máme méně, méně zdrojů, ale přitom více případů. Zahájili jsme poměrně vysoký počet eh, šetření, asi 230 až 250 je zahájeno každý rok. V průběhu posledních tří let 219 například eh, v posledním roce, když jsme řešili tedy některé nedořešené eh, případy, takže to více než 200 otevřených vyšetřování. To představuje zvýšení o zhruba 50 až 60 oproti té původní kapacitě, před reorganizací, která začala v roce 2012. dosáhli jsme maxima. Neočekávám, že, bychom, že by tento trend pokračoval, protože máme stejný počet lidí a stejný počet zdrojů. Ale myslím, že jsme skutečně zahájili rekordní počet vyšetřování v uplynulých několika letech. Také uzavíráme eh, některá vyšetřování, ono je snadné zahájit šetření, ale pak je těžké dospět k jeho konci. Teď jsme uzavřeli 250, což je eh, více než dvakrát víc eh, než v roce 2010. A poslední sloupec, mm, poslední ta část toho sloupce je počet vydaných doporučení. V loňském roce to bylo 400 skoro, které mohou být disciplinárního, finančního nebo soudního charakteru a celkově rekordní počet. Pokud uzavřeme více vyšetřování statistiky, tak um, pak pochopitelně je z toho také více doporučení. Ale také to vyplývá z toho, že my teď prioritizujeme, to znamená zahajujeme vyšetřování, která si to zaslouží. Teď k délce eh, vyšetřování vidíte, že fáze výběru poměrně krátká. Po reorganizaci našeho týmu, který se týká veškerých nových informací. A to i přesto, že stále exponenciálně se zvyšuje počet oznámení, tak eh, ta doba fáze výběru je, se nezvyšuje, kdy se rozhoduje, jestli otevřít jednání obvykle do dvou měsíců, což je také náš cíl. Tady vidíme jakýsi dvojslide, kdy, který se týká doby vyšetřování tak jak se to měnilo v průběhu let. Proč tu máme ty dvě části? Obě ukazují eh, délku vyšetřování po letech, ale ten oranžový bere potaz pouze dobu eh, vyšetřování, která byla uzavřena v průběhu toho téhož roku. Zatímco modrá zobrazuje dobu uzavřených vyšetřování, která byla uzavřena plus ta, která ještě pokračují, která by vlastně ještě nebyla uzavřena. My si myslíme, že ta, tento modrý ukazatel je relevantnější, protože ukazuje, celkovou, eh, jakési celkové stáří těch všech šetření, včetně potenciálních nedořešených případů. Zatímco ta červená nebo oranžová měří pouze ty, které jsme eh, v tom daném roce uzavřeli. A protože ten oranžový ukazatel nezohledňuje nedořešené případy. Tak v průběhu loňského roku jsme ve výkaznici používali pouze ten modrý, který je významnější pro posouzení výkonnosti eh, OLAFu a poradní výbor vydal doporučení na základě, kterého jsme sem přece jenom připojili teď i ten oranžový graf, abychom viděli, oba ukazatele ob, po, prostřednictvím obou metod, to už jsem vysvětlil, klidně to můžu když tak zopakovat. Takže tím, že měříme obojí, tak to měříme prostřednictvím obou metod. A myslím si, že jsme jedna z mála vyšetřovacích agentur, která takto vykazuje dokonce třemi způsoby, protože existuje i třetí způsob, eh, jímž vykazujeme a to je procentu, procento vyšetřování, která trvala více než, eh, než 20 měsíců. Takže teď vykazujeme takto třemi způsoby, když tady vidíme pouze dva z nich. Ale vidíte, že sečteno potrženo eh, doba, délka vyšetřování mírně klesá. A to si rovnou řekněme, já neočekávám, že by se to snižovalo ještě více, že máme více případů, více vyšetřování, méně zdrojů a máme postup od v doby, kdy vstoupilo v platnost nařízení 883, takže nám to teď trvá o 2 až 3 měsíce déle v důsledku určitých náležitých procesních postupů, které jsou ovšem zdůvodněné. Ale myslím si, že jsme se dostali na poměrně dobrou úroveň, která by mohla a měla být ještě zlepšena, ale neočekávám žádné dramatické změny této délky ve smyslu tedy dalšího zkracování. Musíme také vzít, brát v potaz, že to vyšetřování musí být kvalitní a já si nepřeji, aby zaměstnanci mě uzavírali šetření jen tak kvůli statistikám. A teď se dostáváme k další věci. Ah, I left. Okay. Where? Okay. Ah. Okay. Um, here we are on... Tak dobře. Tak teď, co se týče doporučení, eh, pouze jaksi jeden obrázek o eh, této věci. Říkal jsem, že jsme v loni měli celkově nejvíce těchto doporučení a kromě toho jsme v loni měli také nejvyšší počet, co se týká částek finančních náhrad, bylo to v podstatě 900 milionů eh, plus minus a jak vidíte v porovnání s ostatními roky je to velká změna. Tento indikátor, myslím, představuje dobrý výsledek naší činnosti za poslední eh, rok. Tady ale nelze, nebo alespoň já neočekávám eh, nějaký konzistentní trend. Ta čísla, která zde vidíte, což jsou tedy částky v milionech, u kterých Olaf doporučil finančním orgánům eh, jak si nárokovat ty částky, se týkají konkrétních vyšetřování. Můžeme uzavřít nějaké šetření, kde doporučíme nárokovat třeba 20 tisíc euro, ale pak můžeme uzavřít jiný případ, kde to bude 300 milionů euro. Já nevím, eh, když to je něco, co se týká strukturálních fondů nebo něco podobně velikého. Takže tato statistika je eh, samozřejmě určitým způsobem zkreslená. Dál, co se týká dopadu OLAFu na naše partnery, jak vidíte, poprvé Aha, to jsou uzavřené e, případy. Tak, toto je počet případů, který, které jsme uzavřeli v loňském roce, co se týkalo zaměstnanců jednotlivých institucí EU. Takže tady vidíte, parlament je třetí na stejné pozici s Evropskou komisí. Toto je pouze indikátor, v podstatě tady nelze říct, že ti, kteří jsou na vrchu toho seznamu, jsou větší podvodníci. Je to pouze počet šetření uzavřených Olafem v loňském roce. A chtěl jsem zmínit, že ne všechny tyto případy byly uzavřeny s nějakým doporučením. Část z nich se uzavřela bez doporučení. Tak, teď dál. E, tady vidíme něco podobného, týká se to členských států a opět je to poprvé, kdy něco takového to předkládáme. E, ono nás to stojí poměrně dost zdrojů něco takového připravit, ale myslíme si, že to je poměrně signifikantní e, otázka tedy s přihlednutím k tomu nadnárodnímu aspektu. Ale jak vidíte v tom nadpisu snímku, vyšetřování OLAFu uzavřená v loňském roce, co se týkalo využití fondů spravovaných na národní a regionální úrovni. To znamená, toto zahrnuje strukturální fondy všeho druhu, rozvoj, pomoc, eh, fondy SAPART, tedy eh, předpřístupní fondy, a proto tam má Rumunsko tolik těch uzavřených případů. Většina z nich jsou velice, velice staré případy fondu právě SAPAR, to znamená předpřístupních fondů. Ale to, čím tento snímek je signifikantní, je to, že toto jsou fondy, které jsou spravovány na místní úrovni. V minulosti eh, jsme eh, takovou tu tabulku dávali k dispozici, pak jsme ji ale zrušili, protože tam byla různá nedorozumění, protože se tam zahrnovaly celní případy, případy zaměstnanců EU v některé zemi a tak dále. Toto se skutečně soustředí pouze na peníze EU vynakládané a spravované lokálně. Tak mimochodem zítra mě čeká podobné slyšení eh, ve výboru Regi, kde se soustředím přesně na tuto problematiku. A toto v návaznosti na ten snímek o institucích vidíte v časovém rozmezí několika let, tří let, je to tak? Ano, tří let. Akce, které podnikly instituce na základě našich doporučení. To znamená, jsou to disciplinární opatření, No, to je vlastně všechno a z toho si můžete vyvést vlastní závěry. Každopádně to jsou také poměrně signifikantní data, která jsme zatím nikdy nikomu neposkytovali. Tak a teď tady to je tabulka v podstatě podobná. Eh, tu už jste dostali v loni, ale tato je aktualizovaná. Eh, a týká se dopadu OLAFu na justiční doporučení. To znamená, justiční doporučení podaná těm eh, několika stovkám eh, úřadů činných trestních řízení. Zkrátka jsou to, jsou to eh, justiční orgány v celé EU, ačkoliv tedy si nedopisujeme s konkrétními soudci samozřejmě. Pokud vidíte nějaké rozdíly, které tam jsou vidět, mezi tím celkovým počtem, například u Belgie je to 45, a pak celkem 28. To jsou, to jsou případy, o kterých už bylo rozhodnuto. To znamená, to, co tam chybí, a chybí jich tam 17, to znamená, to jsou stále probíhající případy na úrovni trestního stíhání. A potom tam je také ještě míra u těch rozhodnutých případů, případů, u kterých bylo rozhodnuto o eh, jaksi uvalení trestu a nebo kdy byl ten případ, eh, případ eh, zrušen. No a tady na tom snímku vidíte celkové objemy těch případů uzavřených, uzavřených skutečně eh, nějakým vynesením rozsudku. Tady ta tabulka eh, chápu, že je trošku zavádějící, ale vidíme zde určité statisticky signifikantní trendy. Samozřejmě vidíte zde všechno od 100% do 0%, eh, ale když to je jeden případ, tak to není statisticky relevantní. Ovšem, když ta čísla jsou statisticky relevantní, tak to procento je eh, také indikativní. K tomu bych chtěl ještě dodat, že v loňském roce jsme zadali a zahájili studii, po zveřejnění této tabulky v loňské zprávě jsme e, zahájili práci jedné pracovní skupiny v rámci OLAFu, která se e, zaměřuje na spolupráci s jednotlivými členskými státy a justičními orgány v nich a pracují na revizi této tabulky a zjišťují pro každý tento případ, zejména u těch případů, které byly jaksi zrušeny, Eh, snaží se zjistit důvody, proč k tomu došlo. A zjišťuje se, jaké byly důvody, zda to jsou důvody pro konkrétní případ, anebo zda to jsou třeba strukturální otázky, strukturální problémy. Ať už tedy v OLAFu, nebo na straně členského státu, anebo na obou stranách. A mohu vám říci, že jsme toto již provedli pro osm členských států, zatím tady stále pokračujeme. Je to velice náročná činnost, jak si asi dovedete představit. Není vždy snadné najít jednu národní instanci justice, se kterou můžete hovořit, protože v některých členských státech je každá justiční kancelář nezávislá na těch ostatních, takže nelze působit například jenom v hlavních městech, ale my si od toho slibujeme poměrně hodně. Prvotní výsledky naše očekávání potvrzují. Můžeme totiž dosáhnout zlepšení efektivity práce OLAFu a můžeme také dosáhnout toho, že jak si předejmeme problémy ve věci neschopnosti nebo nedostatku schopnosti nebo nedostatku ochoty v členských státech sledovat tato naše justiční doporučení. No a nakonec poslední snímek, to se týká nás. E, tady to je skutečně pouze o zaměstnancích OLAFu. Je to opět nová část naší letošní zprávy. Chceme e, propagovat image naší, naší agentury, našich, našich zaměstnanců. Naše organizace se omlazuje za poslední roky a jak vidíte, jsme lépe genderově vyváženi. To je také mm, tvrdá práce. Rádi vám tím pádem ukazujeme tento, tento snímek, ale samozřejmě v naší zprávě je toho genderové vyváženosti daleko více. Máme tam také profily některých našich, ne všech, ale některých našich zaměstnanců. Doufám, že najdete dostatek času a i tyto profily si budete moci přečíst. Tolik tedy z mé strany. A teď se zkrátka těším na vaše otázky nebo komentáře o této zprávě nebo na cokoliv jiného, eh, co mi třeba, o čem mě třeba chcete informovat za poslední roky, kde byl Olaf angažován. Děkuji vám. No, krát děkuji. Takže nejdříve bude hovořit pan zpravodaj, pan Javor, prosím. Děkuji. Děkuji, pane Kesslere, za to, že jste se doslavil, dostavil, abyste představil vaši zprávu. Děkuji za tu zprávu samotnou. My jsme ji velmi bedlivě proskoumali. Myslím, že je to velice významná zpráva, protože korupce a zneužívání evropských financí je něco, co deformuje ekonomiky evropských států, je to jeden z významných problémů Evropy. Dlužno říci, že vaše zpráva je informativní a je v ní mnoho důležitých eh, podrobností, ale navzdory tomu mám i pár otázek. Eh, nezbývá mi, než hm, hovořit trochu víc ze široka musíme poukázat na některé věci, které opravdu považuji za důležité pro nás. Pane Kessler, vy jste říkal, že naražíte na stále více lidí v členských státech, kteří eh, ať už dobrý či důvodu či ne, postrádají důvěru v národní instituce a OLAF je pro ně jakousi zá, poslední zárukou. Já si myslím, vzhledem k tomu, z státu pocházím, že, že hodně případů není posouzeno možná to nějakého špatného myšlení, ale prostě, že je to, není to správ, nesprávný pohled, ale je to realita. Důležité je ale vnímat také, jak roste aktivita OLAFu Myslím, že předkládání návrhů a doporučení pro členské státy, to je jedna věc. Ale pokud se v členských státech něco opravdu stane, tak eh, to je pak eh, věc jiná. Máte nějaký jasně strukturovaný systém kontroly o tom, co se stane s vašimi doporučeními? Jak členské státy reagují na ta vaše doporučení? Máte hodnocení členských států z hlediska toho, které členské státy spolupracují s OLAFem a berou vaše doporučení vážně? Jestli jsou i některé členské státy, které nejsou tak ochotné s OLAFem spolupracovat? Ve vaší prezentaci je tabulka, která mi není úplně jasná, možná to můžete trošku vyjasnit, vysvětlit. a to ta soudní doporučení. Zdá se mi, že existuje hodně velká rozdílnost, hodně velká rozmanitost mezi eh, členskými státy k tomu, jak eh, reagují na doporučení. A nejenom nehovořím hodně o těch justičních, ale i o dalších případech. Druhá otázka. Ono je jistě důležité, že hlášení OLAFu e se zvýšily za o 40% za poslední čtyři roky, ale i tak. Takže 80% těch, eh, těch obvinění byla OLAFem e zamítnutá. To je o 20% více než v roce 2012. Z těchto čísel eh, vidím, že míra odmítání případů roste. Proč si myslíte, že tomu tak je? Jestliže těch obvinění přibývá, no to je dobré, ale když Olaf neiniciuje více reálných vyšetřování, no tak pak je to prostě jenom počet, ale který nic neznamená, není na to reálná eh, odpověď nebo další kroky. Když se podíváte eh, tady v té vaší tabulce na číslo 3, tady vidím, že počet uzavřených jednání, že jich je míně v roce 2014 méně než v roce 2013 a 2012. Takže navzdory rostoucímu počtu případů těch uzavřených je méně a méně. Dále. S potěšením eh, konstatuji, že eh, pokud je o těch 900 milionů tak, eh, eur, takže tady je pozitivní krok ve vztahu k rozpočtu, ehm, ale když se podíváme podrobněji, tak vidíme, že ve skutečnosti ta míra návratnosti nebyla vyšší než 23 nebo 22,8 206,5 ehm, milionů eur. A i tato částka klesá. Takže ta reálná míra návratnosti je pouze 23%, což opět je méně než dříve. 2013 nebo 12. Jak to vysvětlíte? Jak se na to díváte? Hovořil jste také o zkrácení času vyšetřování. Ano, pokud jde o výběrové období, je to pravda, ale pokud jde o tu samotnou dobu toho vyšetřování jako takového, je to spíš stabilní, nebo se to spíš zvýšilo? Takže s ohledem na to, že velice rychle eh, vyberete, které případy vyšetřovat z vysokého počtu, ale jakmile se pustíte do té vyšetřovací práce, tak eh, ta se nezrychlilo. Jak to vysvětlíte? Čtvrtá otázka není přímo ze zprávy, ale myslím, že je to zajímavá otázka. Ty příchozí informace z veřejných a soukromých um, zdrojů, ty jsou úplně jiné mezi různými členskými státy. V některých členských státech soukromé a veřejné zdroje informací jsou víceméně vyvážené, ale v některých členských státech, třeba Itálie, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, a v některých dalších státech přispívají v podstatě do OLAFu pouze soukromé zdroje. Což může být třeba, protože v Maďarsku je všechno úplně v pořádku a jenom občané jsou trošku hyperaktivní a obrací se na OLAF. Zatímco příslušné orgány správně vidí, že není co vyšetřovat v Maďarsku a v některých dalších členských státech. Ale já se domnívám i tak, že je to přece jenom určitý jev a měli bychom se snažit mu porozumět, jaké to má důvody. Tato rozdílnost celkového obrázku veřejných a soukromých zdrojů těch vstupních informací. A já nevím, jestli je správná informace, že žádná veřejná instituce v Maďarsku nepodepsala eh, dohodu o spolupráci s OLAFem. Pokud je to správně, tak jak to vnímáte? Vnímáte to jako plodnou spolupráci s vámi, když nepodepsali žádnou dohodu o spolupráci s OLAFem? Jak můžeme tento celkový problém vnímat? A pátá, poslední otázka, paní předsedkyně. se týká otázky DPH, která je mimo rozsah působnosti letošní zprávy i předchozích zpráv, ač soudím, že některé specifické druhy, včetně eh, těch karuselových mm, podvodů, jsou vlastně jedním z nejpopulárnějších zločinů v těchto členských státech, v některých členských státech je přeshraničního charakteru, čili evropský problém to je. A má přímý dopad na rozpočet Evropské unie. A pokud hovoříte o ochraně finančních zájmů Evropské unie, tak přece nemůžeme úplně pominout DPH. Jak tedy vnímáte vůli Olafu, možnosti Olafu aktivně prosazovat i e, vyšetřování podvodu z DPH. Takže celkově k té zprávě máme, jsme dostali hodně užitečných informací ale ten obrázek, který tady vykreslete, je možná příliš růžový. Máme určitý pozitivní vývoj, to ano, ale korupce, zneužívání fondů je rostoucím problémem a zatím nám chybí účinná odpověď. Já bych si přál slyšet nějaké konkrétní eh, připomínky k tomu, jak řešit tento problém. Kromě tedy těchto statistických tabulek, které ukazují, že dochází k určitému vývoji, ale v jiných případech je ta, i ta statistika zatím negativní. Nadcházející měsíce strávíme s vaší zprávou a se zprávami komise a určitě budeme pokračovat eh, eh, v této plodné diskuzi. Dank, generaldirektor, bitte. Děkuji, pan generální ředitel. Okay, we go to, through your questions. Dobře, tak já projdu ty vaše otázky jednu po druhé. Eh, jsou to všechno velice důležité otázky k věci. A pokusím se o stručnost samozřejmě, ale no, uvidíme. Doufám, že mé informace budou užitečné. Nejprve tedy nějaký, nějaký strukturovaný eh, systém monitorování reakcí na naše doporučení. Vy jste asi měl na mysli zejména tu justiční otázku ze strany členských států. Nemáme. A to mimo jiné proto, že v tomto nemáme pravomoc. Takové nařízení. Pravomoci OLAFu jsou velmi omezené. Eh, OLAF de facto je skutečně pouze vyšetřovací orgán. A pak co s tím vyšetřováním děláme? No, pošleme je relevantním úřadům, aby ty úřady eh, provedly rozhodnutí. To eh, jsou naše pravomoci, tedy doporučení, to je to maximum. Eh, a když si přečtete to nařízení, tak ono to vlastně není ani tak úplně jasné, že můžeme něco doporučovat. Každopádně nic moc víc, než doporučovat nemůžeme. Ani v tom nařízení to není nějak silně zakotveno. Musím říct, že finanční orgány a ostatní berou naše doporučení velmi vážně, a to i ta disciplinární doporučení. To neznamená ale, že každé to doporučení je plně implementováno. To není jako když státní zástupce o něco žádá v členském státu, tedy že eh, by každá naše žádost eh, byla jaksi vyplněna. Nicméně sledujeme justiční implementaci našich doporučení, ale strukturovaný systém nemáme. V podstatě eh, letos poprvé máme nový systém, kdy žádáme o reakci na naše doporučení. Většinou nám nikdo ani nezareaguje. Chceme a chceme jenom vědět, co ten členský stát udělal. Není to tak, že nemáme pravomoc a tím pádem nám to je jedno. My, eh, nám na tom hodně záleží, proto máme tuto pracovní skupinu a setkáváme se s těmi nejkontroverznějšími členskými státy, to znamená s těmi, kde ten poměr, který tady vidíte, je nejnižší. Hovořil jste o Maďarsku. Já vám tím pádem asi neřeknu nic nového, eh, když vám řeknu, že před několika týdny nebo dny jsem osobně, já, doručil tři zprávy OLAFu, které zahrnovaly doporučení, do rukou maďarského vrchního státního zástupce. To já většinou nedělám, že bych někam letěl ráno třeba do Budapešti a odpoledne se vracel. To bych ani nemohl. Protože to bych nedělal nic jiného, vůbec bych se nedostal do kanceláře. Ale v tomto případě jsem udělal výjimku za A, protože to byly velice tři, eh, tři velice důležité uzavřené případy. Ne, nemůžu vám říct, které, samozřejmě. Eh, Nicméně o té schůzce informoval ten vrchní státní zástupce i tisk. Šlo o implementace těchto doporučení. Byla to doporučení s, velkou, eh, s, velkou finanční, s velkými finančními implikacemi, nicméně to je spíš eh, u DG Regio. Chtěl jsem, aby vrchní státní zástupce jeho úřad pochopili, že samozřejmě jsou nezávislým orgánem, jako takový nejsou závislí ani na nás. Ale schůzka to byla velice plodná. Chtěl bych na tom ilustrovat, že se skutečně snažíme něco dělat. Je to závislé případ od případu. Maďarsko je jeden členský stát, odkud dostáváme mnoho žádostí o intervenci a vydáváme také celou řadu doporučení. Co se týká poměru případů, které jsou zamítnuté, to se nám zvyšuje. Nicméně máme stále daleko více otevřených případů než v loňských letech. Nicméně informací, které k nám přicházejí, je ještě víc. To znamená, nárůst v počtu těch otevřených případů není ani proporční vůči tomu objemu informací, které se k nám dostávají. Mohu vám říci, že 75 nebo 80 zamítnutých případů je obvyklý poměr u vyšetřovacích orgánů, jako jsme my. My jsme měli nedávno mezinárodní schůzku eh, podobných těles a všude to bylo podobné zvyšující se počet obvinění, zejména ze soukromého sektoru, neznamená zvyšující se objem kvalitních informací. Nenutně. Samozřejmě máme lidi, kteří k nám přijdou a, a řeknou, já jsem nevyhrál ve sportce a je to, je to podvod a něco s tím musíte udělat. I takový se najdou. Nicméně znamená to zvyšující se objem našich znalostí, e, zvyšující se povědomí o nás a zvyšující se očekávání na nás. V tom nařízení 883 legislátoři zavedli jedno kritérium pro uh, otevření anebo zamítnutí vyšetřování. A to je to kritérium proporcionality což znamená, že se neotevře vyšetřování, pakliže to vyšetřování může vést někdo jiný, který k tomu je třeba patřičnější, a když by to vyšetřování stálo víc peněz, než kolik peněz by se z toho vyšetřování eventuálně dalo získat. A to v tom zamítání, toto kritérium v tom zamítání také používáme. Těch uzavřených případů je o 16 méně, tak já nevím, to je o 1 nebo 2 méně než v loni. Ale když se podíváte na data za poslední tři roky, tedy po reorganizaci, tak eh, tam jsme zahájili více než 200 vyšetřování, 212 přesně řečeno v roce 2012 a 219 od 1. února 2012. Ale to byly případy, které zbývaly z minulosti, takže těch nových případů je skutečně 212. Pak 253 v roce 2013 a 234 v roce 2014. Jak jsem už řekl, eh, v letošním roce a tady mám teď data do poloviny roku, zatím jsme zahájili případů 138. To se asi nenavýší, protože nemáme víc lidí. Ale už tak je to téměř o 80% víc než před reorganizací. Co se týká trvání případů, je pravda, že vyšetřování eh, v loňském roce to trvání vyšetřování se trošku prodloužilo. To máte pravdu. Já to tam nepřečtu, bohužel, ze 17 celá pěti je to 18,1 měsíců, takže mírně se to navyšuje. Takže myslím si, že jsme i v tomto poměrně stabilní, je to nárůst o 0,5 měsíce. Nevím, nepředpokládám, že by to trvání nějakým výrazným způsobem eh, se zkrátilo. Co se týká přišedších informací z členských států, máme zde určité rozdíly. Za prvé musím říct pár slov o aha, my tam ten snímek nemáme. Měl by to být eh, graf číslo 9 pro ty, kteří mají naši zprávu před sebou. Takže v Belgii nám ten eh, počet případů eh, výrazně narostl, ale všechny ty případy přišly z jedné agentury, která jaksi vyčistila šuplata, aby se tak řeklo, a většinu z těch případů jsme nakonec zamítli. Nemohu vám říci víc, nicméně tato data pro Belgii nejsou signifikantní, ale je zajímavé Eh, že vidíme stát od státu počet eh, údajných obvinění ze soukromého sektoru a ze strany veřejnosti, protože eh, já to chápu tak, ale přenechám vám, pokud v nějaké zemi máme obvinění pocházející zejména ze soukromého sektoru a jen velmi málo takovýchto obvinění z veřejného sektoru, může, může to znamenat, že v tom členském státě máme nějaké jiné význačnější problémy. Co se týká spolupráce s Maďarskem, no, podívejte, eh, v rámci EU nepotřebujete dohodu o spolupráci. My jich máme několik, ale pro spolupráci tu dohodu ne, jako takovou nepotřebujete. Bude potřeba se zaměřit na to, jak se ta situace dále vyvine v oblasti eh, maďarské justice, zejména co se týká vrchního státního návladního zejména v návaznosti na tu nedávnou schůzku eh, s ním, která se týkala těch tří případů, ale také té všeobecné spolupráce, kterou od nich očekáváme. No nakonec DPH. Z DPH toho moc nezjistíme, protože my z DPH v podstatě skoro vůbec nic neděláme. Eh, neříkám vůbec nic, ale skoro nic. Proč? Protože to členské státy nechtějí. Plně s vámi souhlasím a vím, že parlament se na to dívá podobně, že podvody v oblasti DPH jsou také podvody, mají dopad na, roz, na eh, rozpočet EU. Mimo jiné eh, na toto téma se zrovna minulý týden na téma EPO setkali ministři spravedlnosti, ale pokud vím, paní Gresle by toto mohla daleko více rozvést než já. To, co slyším od lucemburského předsednictví, to už tak negativní není, ale je zde určitá zdrženlivost. Chápu, že bychom tyto věci měli řešit na evropské úrovni, mimo jiné, protože toto jsou ty obvyklé podvody, ty karuselové podvody jsou ze své podstaty nadnárodní a tím pádem i z politického i vyšetřovacího hlediska by se řešit měly. Ale ono se říká, že to jsou otázky národní suverenity a právě proto OLAF tímto tak trochu trpí, protože členské státy nás o ničem neinformují a pokud nás už jeden členský stát informuje, tak my pak musíme jít do jiného členského státu a ten většinou nechce spolupracovat, což znamená, že to je v podstatě plítvání zdroj z naší strany. Máme zde zejména jeden členský stát, nebo aspoň justiční orgány jednoho členského státu, Ita, Ita, Italové, kteří chtějí, abychom tato vyšetřování prováděli, protože ty karuselové podvody zahrnují jiné státy a Italové rádi používají OLAF k tomu, aby eh, se vyhnuli dlouhavým administrativním postupům. V nedávné době jsme proto zahájili jeden koordinační případ v této oblasti a probíhalo to velmi, myslím, velmi dobře. Nicméně jsou to rozhodnutí případ od případu a jsou to rozhodnutí skutečně velmi vzácná, protože velmi často narážíme na neochotu a nespolupráci členských států. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já tady mám ještě sedm řečníků. Kolega Dion je další řečník na seznamu. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Hlavně chci poděkovat panu Kesslerovi za jeho zprávu a vysvětlení. Já mám určitý počet otázek a budu eh, sledovat strukturu zprávy. První otázka. Ta se týká počtu rozhodnutí členských států nekonat po doporučení nebo informacích, které jsou předány OLAFem. Já už jsem tuto otázku položil při určité příležitosti a chtěl bych se opět zeptat, jaké jsou důvody, které uvádějí tyto členské státy. Já se domnívám, že tady musí být kontakty a členské státy musí být schopny toto vysvětlit. Na stránce 23 této zprávy konstatuji, že se zde hovoří o zvláštní analýze, která se týká některých členských států. Ale problém je v tom, že ta analýza není uvedena v této zprávě, takže rád bych se s ní seznámil abych měl více informací v této záležitosti. Pak další otázka, která se týká obecných souvislostí. Chtěl bych se zeptat, jaké jsou zdroje OLAFu které jsou používány na boj proti padělání a proti pašování cigaret. Rád bych věděl, kolik osob pracuje na této záležitosti. Existuje také určitý program pro celní zprávu a tady bych chtěl vidět, jaké procento těch eh, lidských zdrojů a finančních prostředků je alokováno na řešení této otázky. A pak otázka další. Když vidím tuto tabulku z hlediska zaměstnanců a národností, je to tabulka číslo 29, tak když se podívám na tyto údaje, tak eh, musím konstatovat, že se nejedná o odraz eh, složení členských států. Mohl byste mi poskytnout eh, další informace k této záležitosti hmm, a jak by mohly být členské státy zastoupeny vyváženějším způsobem. A nakonec, jaký je tady vztah s výborem eh, dohledu? A tady navazuji na otázku doporučení dohledového výboru a chtěl bych vyjádřit některé připomínky v této souvislosti. Víte, že se vede známá diskuse ohledně zahájení řízení v roce 2012, kde kritérium podezření nebylo zohledněno, to znamená seriózní podezření. To znamená, že tady není povinnost zahájit řízení ze zákona každém případě eh, vy se tady neodvoláváte na to nařízení, ale souvisí to se Soudním dvorem pro lidská práva. Já myslím, že tady je také propojení s aktivitou OLAFu. Bylo by dobré tedy, aby se tato jurisdikce brala v potaz. Ostatně nepříliš dobře jsem pochopil vaši odpověď na tuto záležitost. Teď eh, poskytování informací Eh, hovořil se o tom, že některé záležitosti se řeší více než 12 měsíců. Dohledový orgán si stěžoval, takže já bych chtěl vědět, jakou iniciativu eh, přijal OLAF v tomto smyslu při dodržování samozřejmě soukromé sféry. Jaká jsou tady opatření z hlediska reakce na otázky dohledového výboru? Pak je tady problematika nezávislosti OLAFu vůči komisi. To je další dotaz dohledového výboru. Ale tuto otázku opakovaně klade také Evropský parlament. Tady je odkaz na dohodu ohledně clearinghouse. Pro evropské občany je to nesrozumitelné. A není pochopitelné, že tady existují tyto dohody. Já chápu to vysvětlení Olafu, ale eh, mám dojem, že to, ta zátěž hlediska vyšetřování a ta administrativní zátěž také na úrovni komise jsou problémem. A na závěr, poté, co jsem si vyslechl stanovisko Olafu z hlediska dohledového výboru, tak eh, musím konstatovat, že dohledový výbor eh, požaduje větší rozpočtovou nezávislost. A když se podíváme na nařízení, eh, které souvisí s tímto výborem, a s Olafem, tak vidíme, že tady je celá řada možností využívat eh, prostředku rozpočtu na zlepšení fungování takzvaného dohledového výboru, který by měl pracovat nezávisleji. Ale OLAF zde nečiní žádné snahy v tomto smyslu. Proč? Proč to není možný a proč se konkrétně tento aspekt nevyjadřuje? Pane generální řediteli, jste na řadě. Thanks. Děkuji. Budu se eh, snažit eh, řídit se pořadím položených otázek. Možná jsem to neřekl jasně. Pokud jde o ta soudní doporučení, tak která nejsou implementována členskými státy, eh, soudních, soudními orgány členských států, tak mm, my jsme dali dohromady loni pracovní skupinu, které jsou souci OLAFu, kde se má analyzovat situace členských států s ohledem na eh, některé vyloučené případy. V loni se nám podařilo zanalizovat situaci v osmi členských státech. A já doufám, že do konce letošního roku snad eh, se nám podaří to zvládnout pro všechny, všech 28 členských států. Co tedy v této práci děláme? Musíme se s nimi sejít, což není snadné, protože jde o stovky nezávislých justičních orgánů. Pak postupujeme případ od případu aby bylo jasné, proč něco doporučíme. Může to být proč? Může to být chyba Olafu, její chyba, nedorozumění nebo něco jiného. A my pak vytváříme složku, tedy určitou Excelovou tabulku, kde dáme ty důvody. Konzistentní důvody. Abychom viděli, zda jsou tu nějaké strukturální problémy. Na to se asi ptáte. A my to děláme. Já beru v potaz vaše doporučení. Publikovat výsledky této studie. Nevím, zda to budeme schopni až do další zprávy, nebo prostě jenom vydáme tu studii jako takovou, aniž bychom museli čekat na rok 2016. Každopádně na tom pracujeme, zatím máme 8 členských států, na dalších se pracuje. Je to i v našem vlastním zájmu, myslím, že se z toho poučíme. A dáme vám poté více informací. Takže, pokud jde o tabák a padělané produkty, to je jednotka B2. Už asi 10 let se tím zabývá, nic nového. Není to něco, co by parlament nevěděl. A počet lidí, kteří tam pracují, no, tak ta data, která dal parlament do toho usnesení, myslím, že jste to správně spočítali, jistě. 13 lidí je to, 13 lidí. Také díky Evropskému parlamentu, který před několika měsíci v loňském roce přesvědčil DG pro rozpočet komisi, aby dali k dispozici dva další zaměstnance této jednotce, aby mohli být vysíláni v zahraničí a vyšetřovat tabákovém sektoru. To jsou počty, které jinak by nebyly zvýšeny, kdyby nebylo této tohoto zásahu, této intervence Evropského parlamentu. A teď možná zajdu nad rámec vašeho dotazu a vyjadřím se k usnesení parlamentu, aniž by byl Olaf požádán předem o žádné informace. Kdybyste nás požádali, těmto bodům, kolik lidí se zabývá tabákem, kolik se zabývá něčím jiným vyšetřováním ve strukturálních fondech. Mohli jsme vám to říci, ale teď to říkám možná příliš pozdě, mohli jsme si ušetřit jeden bod tohoto usnesení. Tak byste asi věděli, že jsme již plánovali reorganizaci OLAFu, která teď byla schválena nedávno komisí před měsícem nebo dvěma. vytvoříme další vyšetřovací jednotku, která se zabývá strukturálními fondy. Místo dvou budou tři jednotky, které se zabývají strukturálními eh, fondy. A ne, protože nemáme další zdroje. Hleda, že by parlament zase udělal to, co se mu povedlo přednedávnem, to znamená, abychom měli víc zaměstnanců, tak zároveň budeme muset zrušit jinou jednotku, a to je jednotka komunikační. Tím, že zrušíme komunikační oddělení, že musíme prostě víc ze, ze stejných zdrojů, které máme, víc zdrojů nemáme, tak tím získáme víc vyšetřovatelů. Ne, že by se z komunikátorů tedy stali vyšetřovatele, ono je to složitější. Ale zkrátka do podzima budeme mít o něco více lidí, kteří se budou zabývat eh, strukturálními otázkami, strukturálními fondy. Budou to tři lidé místo dvou. Stejně jich nebude dost, ale aspoň eh, s ohledem toho, kolik máme zdrojů, tak eh, to tak je. Nevím, proč je tam tolik Italů a Belgičanů, ale já jsem je nenabíral, já nevím. Já jsem Ital samozřejmě, ale když se podíváte na statistiku, na složení eh, například komise, tak si všimněte toho samého. Jsou, je tam více Belgičanů a Italů. To jsou obvykle ty nejnižší, eh, na těch nejnižších úrovních, ty Wissie a tak dále. Zkrátka to je taková, to je situace, která je i v OLAFu, no, která prostě taková je. Prostě protože je hodně Belgičanů v Belgii a hodně Italů v Belgii, kteří hledají práci. Takže naše pokud, pokud máme nějakou jasnou politiku a strategii, pokud jde o vyšetřování, tak tam chceme mít lidi, kteří mluví všemi jazyky, protože musíme vyšetřovat ve všech jazycích a znají všechny právní systémy. Proto je důležité, abychom měli aspoň nějaké řeky a nějaké maltěn, tedy maltěny nemáme, ale tohle je zkrátka naše politika abychom měli aspoň dost zdrojů, abychom tím pokryli všechny členské státy i jazyky, včetně ruštiny, když to není úřední jazyk Evropské unie, ale je to jazyk, v němž provádíme řadu vyšetřování. Těch 423 případů, nad tím se pozastavím, ten ten dozorčí výbor, to je subkom, jak tomu říkám, zkrátkou, tak ten ve své zprávě řekl, cituji, že neschledali v žádných vyšetřováních zahájených 1. února 2012 neschledali žádný dokument, který by potvrzoval, že existuje dostatečně vážné podezření před eh, zahájením tohoto případu, čili přeskoumali určitý vzorek zahájených vyšetřování. Těch je 219, ne 423 pro vaši informaci. To zahrnuje i koordinační případy, na které se nevztahuje to eh, důvodné podezření. K čemu vlastně došlo? Že někteří z vás to možná nepochopili. Ono to není tak, že bychom se jednoho dne rozhodli raz rána, že budeme vyšetřovat to a to. Když jsem přišel do Olafu, byly tam stovky případů ve vyšetřovacích jednotkách nedořešených, které tam už vysely průměru 8 měsíců ve fázi výběru, takzvané fázi výběru. To není ani v nařízení, to jsme vytvořili my, protože většinou agentury mají výběrovou fázi a pak, pak eh, vyšetřovací fázi. Tyto případy byly řešeny stále pod označením výběrová část. Tím znamená, že se ještě neřídíme všemi pravidly, které nařízení předpokládá pro eh, vyšetřovací část. To nebyla udržitelná situace, proto jsme se rozhodli, nedali jsme instrukci k provedení toho vyhodnocení. Pokud eh, to, že tam nebylo nějaké posuzování, nalezeno nějaké stopy potom, to neznamená, že nedošlo k posuzování k, eh, ke zrušení nebo odmítnutí byly skutečně nabídnuty, jen ty, konkrétně bylo mnoho eh, takových eh, případů, ty, které u, u nichž byla potřeba další vyšetřovací činnost, tak ty byly převedeny do vyšetřovací fáze ve, v ten týž den, kdy vstoupila v platnost nová organizace OLAFu. A výsledkem toho bylo, že jsme závazně se zavázali tedy, že budeme provádět vyšetřovací činnost eh, podle striktních pravidel, striktních eh, pravidel, která jsou v tom nařízení i eh, v našich interních pokynech, které zahrnují jakýkoliv vyšetřovací akt ve vyšetřovací fázi, které musí, musí být předem schválen na základě právních textů a tak dále. Čili to posouzení o důvodném podezření bylo provedeno. Jediný rozdíl byl, že oproti minulosti jsme nedali ke každé složce poznámku, která by pro každý případ to důvodné eh, podezření nějakým způsobem vyčí, vypočítávala nebo eh, popisovala. To znamená, měli jsme zjednodušený postup, což neznamená, že bychom neprověřili důvodnost podezření. Protože všechny případy, které nepotřebovaly vyšetřování, prostě byly e, zamítnuty. Polovina byla z těch zamítnutých a polovina jinak byla z, převedena k šetření a u těch už jsme měli jasný závazek a provedli jsme pak vyšetřovací aktivitu v plném souladu se všemi eh, právními požadavky, což nebylo případem pro tu fázi selekce. A paní Gressle ještě ví, že účetní dvůr Já vám to řeknu, jestli si nespomínáte. Před lety tady provedl audit Olafu a jedním z doporučení bylo, že musíme provádět vyšetřovací aktivitu i v té fázi výběru. Já jsem si ale nemohl dovolit, abychom měli eh, vyšetřovatele, kteří budou řešit stovky a stovky případů ve fázi výběru, ale pouze těch, které stojí za to otevřít pro vyšetřování. Aby se nám tam neváleli už v té selekční fázi. Dokonce i dozorčí výbor správně toto potvrdil tím, že nás kritizoval v minulosti za to, že provádíme vyšetřovací aktivitu v průběhu fáze selekce. Proto pouze některé případy byly konvertovány do fáze vyšetřování, ty, které si zaslouží další vyšetření. A myslím, že to byl dobrý a správný způsob, jak řešit ten počet těch nedořešených případů a jak přitom posílit záruky pro zúčastněné osoby. A e, Musím podotknout ještě jednu věc, a to, že nebyly žádné dopady pro ty dotčené osoby, které by vyplynuly ze zahájení těch vyšetřování. Žádné informace v těchto čtyřech případech nebyly nikomu dány. Nikdo neutrpěl žádnou eh, škodu v důsledku zahájení šetření. Naopak eh, tu byla přínos toho, z té lepší kontroly. A teď už jenom stručně, protože opravdu tady paní předsedkyně mě žádá, abych to zestručnil. Já vám to potom mohu říct osobně. Co s těmi případy, které již jsou otevřené teď více než 12 měsíců? My jsme se dohodli, na tom, jaká bude oznamovací, jestli jak to bude s oznamovací povinností. To znamená, že budeme hlásit elektronicky, podávat zprávy o všech případech, které trvají déle než 12 měsíců, což je 80% našich případů. Takže budeme dávat informace automatickým způsobem. Pokud jde o ten clearinghouse, tak já nevím, jak by takovéto zúčtování mělo nějakým způsobem ovlivnit naši nezávislost. Já myslím, že takováto zúčtovací jednotka na postup je dobrá. Pokud si přečtete příslušný článek eh, té pracovní, do, pracovní dohody s komisí, která popisuje, v čem to má spočítat, spočívat, to znamená, že to je setkání služeb komise o tom, jakým způsob, jaká má, jaké mají být návazné, návazné kroky na naše finanční doporučení a jak přijmout um, preventivní opatření. Oni nás pozvou na toto jednání a my si toho ceníme, protože je to další příležitost k tomu, abychom, aby náš hlas zazněl a byl, byl slyšet. Bavili jsme se o implementaci nebo nedostatku implementace našich doporučení. No oni nás pozvou k tomu, abychom vyjádřili naši pozici, aby eh, mohlo, mohly být specifikovány určité informace. Já myslím, že je to velice dobrá věc, je to velice dobré pro účinnost OLAFu. A vůbec to nezasahuje, eh, není na úkor naší nezávislosti. I s parlamentem máme obdobné uspořádání. Ale jak říkám, je to důležité, protože i pro nás je to možnost si stěžovat, když nám nedávají dost informací. Takže můžeme svět strukturovaný dialog. Já vás opravdu musím nyní přerušit, protože my jsme tady počítali s výměnou stanovisek a ne eh, vlastně mm, takovou, takový samoprojev. Vy jste skutečně už tady hovořil více než 40 minut. Já tady mám sedm řečníků, pak ještě další. Já se omlouvám, že jsem takto brutální ale řekla bych, eh, nyní tedy eh, uděláme seznam otázek, které můžeme i písemně předat. Každý kolega bude hovořit pouze dvě minuty, takže kolega Vale a já budu nemilosrdně tedy sledovat dodržení eh, té řečnické doby, protože musíme skončit asi do 6 hodin s tímto tématem. Vážená paní předsedkyně, já bych chtěl poděkovat generálnímu řediteli Olafu a Eh, velice eh, rychle bych se chtěl zmínit ohledně případu v roce 2012. Pane řediteli, vy jste řekl, že na tom pracujete již několik měsíců. Ale já bych chtěl vědět, zda z hlediska předchozího řízení, zda existovala určitá cenzura, zda tady byly určité politické tlaky pro to, aby některé otázky byly odloženy ad acta. Eh, Sledoval jsem také to, co jste říkal ohledně té osmiměsíční lhůty a technických aspektů. Eh, dále jste hovořil také o mm, dohledovém eh, nebo dozorčím výboru, který nemohl přesně sledovat, co se dělo z hlediska OLAFu ale dozorčí výbor ani nežádal o informace předtím, než eh, byla vydána zpráva o aktivitě tohoto výboru. Mohl byste nám uvést příklady, kde dozorčí výbor nepožadoval informace a kde eh, nepřistupoval k verifikaci? A pak otázky přeshraničních podvodů. To je zásadně důležité téma. Pokud se nám nepodaří vyměňovat stanoviska mezi členskými státy v této záležitosti, tak bude velice obtížné v tom globalizovaném světě reagovat na tyto problémy podvodů, protože často se zde objevují faktury a platby z třetích států. A já bych chtěl vědět, zda máte nějaké další doporučení a návrhy vedle těch klasických doporučení ohledně transparentnosti a výměny údajů mezi jednotlivými zeměmi a z hlediska sledování těchto záležitostí v rámci těch příslušných úřadů. Takže máte vy ještě nějaké další doporučení pro členské státy? Kolega Vogan má slovo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně, díky, pane eh, kolego se omlouvám, že jsem odběhl, musel jsem jít na regi, ale eh, chtěl jsem se vrátit, protože pro většinu lidí je teď to nejdůležitější včerejší summit, ale pro rozpočtový výbor eh, je to nejdůležitější z těchto dnů právě prezentace OLAFu a možná svým způsobem bude asi snazší udržet eurozónu s Řeckem pohromadě, než udržet pohromadě váš dohledný výbor. Samozřejmě názory se různí mezi vámi, mezi vaší eh, dozorčím výborem. Pár příkladů třeba na ně zareagujete. Říkáte, že jste podnikli celou řadu snah eh, na podporu tohoto eh, dohled, dohledového výboru. Řekl jste, že Olaf pozitivně reagoval na všechny žádosti tohoto výboru o plném přístupu a dali jste jim k dispozici také plný přístup k 119 případům. Pakliže tato je situace, eh, ptám se, proč je ten výbor stále nespokojen s těmi informacemi, které dostává. Další věc, eh, ta se týká těch vyšetřování. Myslím si, že ten eh, dohledový výbor zjistil, že počet, případů, počet zjištěných případů ku vyšetřováním se snižuje, kvůli zavádění nového způsobu výpočtu. Možná byste se mohl vyjádřit i k tomuto. Ten výbor rovněž říká, že si nemyslí, že by zde byly problémy týkající se pracovních, pracovních aranžmá, spíše, spíše se jedná o problém mandátu toho eh, dohledového výboru. Vím, že pan komisař Šemeta jim dal možnost uspořádat trialog, oni to odmítli, kde byste byli mohli probrat všechny tyto problémy. Chci se zeptat na váš názor. Dávalo by smysl, abyste se vy tři strany sešli kolem jednoho stolu a snažili se toto vyřešit? Protože mně připadá, že na každé schůzi, kterou máme s vámi nebo s nimi, řešíme pořád ty samé problémy. Nevím, myslíte si, že by mělo smysl, abyste si sedli k jednomu stolu a snažili se vše eh, vyřešit? Děkuji. Děkuji. Další paní kolegyně Kapl. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane řediteli Kesslere. Z té zprávy vyplývá, že roku 2014 z hlediska zpětného proplacení dosáhneme asi 900 miliard z hlediska pohledávek. To je mnohem více než roku 2013 a je to vlastně pětkrát více než je rozpočet OLAFu, takže eh, Nyní jsme také si vyslechli, že tady máme 23%, to je tedy to, co dokážeme zpětně získat z hlediska finančních prostředků. Můžete nám vysvětlit, proč je to tak malé procento, není to vlastně ani čtvrtina Eh, těch finančních prostředků, které eh, bychom měli získat zpět. Proč je to tak nízké a co děláte pro to, aby se to zvýšilo? A další otázka. Eh, v tabulce 8 jste ukazoval, jakým způsobem se využívají tedy lokální prostředky. Jsou tyto prostředky z hlediska lokálního využití zohledněny v té souhrné částce ohledně zpětně získaných prostředků? A teď DPH, to je jedna z nejdůležitějších daní těchto členských států. E, samozřejmě, že to funguje také přeshraničním způsobem a je zjevné, že členské státy nechtějí, abyste tady jaksi zintenzivněli eh, svoji aktivitu. <laughs> Týká se to také Itálie. Jakou aktivitu jako OLAF byste chtěli rozvíjet proto, abyste se více prosadili v těchto přeshraničních podvodech, které se týkají DPH? Děkuji mnohokrát. Další, paní kolegyně Schmidt, prosím. Děkuji. Já mám několik otázek. První, ta se týká trvání vyšetřování. Bylo by možné vysvětlit, jakým způsobem k tomu máme přistupovat, proč to tak je. Je to z důvodu personálu, je to z důvodu věcnosti té, toho podvodu a tak dále. Moje otázka se týká dále také členských států. To znamená, jakým způsobem se přebírají tato doporučení, jakým způsobem se aplikují. Řekl jste, že máte e, pracovní skupinu, že tato pracovní skupina už verifikovala asi 8 členských států a že pracuje na jakémsi vzoru. To je samozřejmě chválihodné, ale pokud se nedopracují k nějakému vzoru nebo modelu, tak co se potom bude dělat, jak se bude postupovat dále. A třetí otázka vyšetřování eh, ohledně evropských zaměstnanců, kdy dochází k závažnému zneužití. Já si myslím, že je to relativně nebezpečné téma. Eh, jakým způsobem toto zpracováváte, jak toto ošetřujete, eh, kdo toto obvinění vznáší z hlediska zaměstnanců Evropské unie? A dále bych se chtěla zeptat, mm, reagujete také na veřejná oznámení. A další otázka eh, k stížnostnímu řízení. Eh, jak to vypadá z hlediska reklamací nebo stížností, které eh, se týkají OLAFu? Jak se toto řízení ošetřuje? Jsou podávány u generálního ředitele. Konstatujeme, že spíše se lidé obrací na veřejného ochránce práv, tedy Evropského ochránce práv. A na závěr bych chtěla poděkovat eh, za to, že jste hovořil také o pašování cigaret. Toto téma ještě zdaleka není eh, vyřešeno, také v našem výboru a je dobře, že jste zavedli nové struktury eh, v této věci, takže já se v každém případě ohlásím a budu se dožadovat ještě dalších informací na toto téma. Kolega Arnold, prosím. Thank you. Um, Mr. Kessler, figure... Eh, pokud se podíváme na devítku, tam je devět zemí bez veřejných doporučení. Vy jste se k tomu už zmínil, ale v poznámce pod čarou se říká, že 486 soukromých zdrojů, které nemohly být připsány žádné zemi. Proč? Proč to nebylo možné? Přece když je nějaké obvinění eh, o korupci z daného státu, tak je to zřejmě z tohoto státu. Zatím jinak máme dost nekompletní obrázek toho, co se děje s těmi soukromými doporučeními. doporučeními. A dále šestnáctka. Tam jsou, tam je, kolik se financuje ze strukturálních fondů, těch vyšetřování, to myslím, že je trošku důvod k, ke znepokojení. Tedy kolik se týká strukturálních fondů. Je to výsledek toho jak je to řešeno na evropské úrovni. Za třetí, sekce 2.5, tam se zmiňuje, že jsou tu některé otevřené nedořešené stížnosti. Můžete teď po šesti měsících vyjasnit, co se s nimi stalo, jestli již byly odmítnuty nebo ne. 24. Tam se říká, že jenom 1,5 z 9, 900 milion milionů eh, se týká eh, tabáku a eh, tedy znovu získávání těch prostředků z podvodu s, s tabákem. Je to v nákladově účinné? Dále ohlášení proti zaměstnancům Evropské unie, méně než málo, polovina z nich se týká zaměstnanců a nevedou většinou k ukončení zaměstnavatelského poměru. Proč tomu tak je? Dále 28, tam se říká, že je pouze 31% do, soudních doporučení OLAFu vede ke stíhání e, ve Spojeném království a 30% v Rumunsku. V Rumunsku se zdá, že je velký počet případů otevřených což zdá se být je opět další důvod ke znepokojení a je to trochu alarmující. Takže se omlouvám, že jsem vtěsnal do svého projevu tolik otázek. Ano. My v každém případě uděláme potom seznam otázek a bude tam přesný termín. Kolega Perinský, prosím. Thank you. Uh, direct... Děkuji. Pane generální řediteli, ve své zprávě jste představil řadu úspěchů, již jste dosáhli ohledně informací, které jste dostali, počtu doporučení, která jste vydali, snižování doby vyšetřování. Ale zůstává otázka. Celková otázka. Určitě jste jí věnovali pozornost. A to je otázka té kvality informací, které Olaf vydává. Jistě jste vzali na, na vědomí, když eh, stanovisko tedy z 2. června, kdy bylo vaše stanovisko tedy předáno, kdy bylo řečeno, že úspěchy závisí na statistické manipulaci a porušování práva. To se trochu týká stejné otázky, která již byla položena, to znamená změna metody výpočtu, která byla zavedena v roce 2012, která možná zkreslila eh, zjištění před a po tomto datu, ale obzvlášť bych rád od vás slyšel reakci nebo připomínku k této základní výzvě. To znamená, že údajně podáváte nedůvěryhodné informace veřejnosti a parlamentu. Ano, tak já bych také vyjádřila svoji otázku. Chtěla bych poukázat na to, že dohledový výbor eh, vlastně verifikuje záležitosti a také se snaží sledovat všechny ty čísla, která jste do zprávy vložil. Já jsem velice vděčná, že tady je tato statistika ohledně těch oranžových čísel, Myslím si, že bez těch oranžových čísel bychom vůbec nemohli vyhodnotit, jak skutečně trvá vyšetřování jednoho případu. Takže děkujeme mnohokrát a pokračujte v tomto smyslu. Stabilita těch čísel je velice důležitá a bylo by dobré toto vše mít písemně. Od, rotice, od roku 2002 jsem vyhodnocovala tyto zprávy a musím říci, že tento rok 2014 Tady eh, nemáme už ty absolutní čísla z hlediska uzavření eh, těchto případů, máme tady procentuální čísla. Takže mm, eh, viděla jsem, že ta procenta ohledně těch jednotlivých případů s doporučením, tak tato procenta nebyla správně udána. Já to všechno se píšu ještě písemně, abych řekla konkrétně, o jaká čísla se jedná. Eh, tak jsem trochu zklamaná tím, že ta oranžová čísla ohledně tedy toho dohledového výboru nejsou ještě srovnána. Tady musíme korigovat věci, je tedy neakceptovatelné, aby v rámci nového eh, nařízení eh, tady nebyla správně uplatňována tato rozhodnutí ze strany dohledového výboru. My jsme také přijali rezoluci a bylo by dobré, kdyby obsah této rezoluce byl realizován. Co se týče staffingu, tak tady mám ještě určité otázky ohledně eh, finančního získání těch prostředků. 474 milionů, agrární fond, takže tady máme v podstatě eh, rozdíl asi 50 milionů, je tady 44 osob, které vlastně se zabývají těm, těmito škodami. 1,5 milionů to jsou zase eh, škody z hlediska tabáku. Tady máme 13 lidí, kteří na tom pracují. Teď jsem slyšela, že se to bude měnit, to znamená polovička z těch 13 půjde pryč. Takže v každém případě to není přiměřené eh, ohledně toho, co by se tady v této oblasti mělo činit. Pak tady máme 144 milionů, tam máme pouze 10 zaměstnanců na tuto částku. V každém případě to rozdělení zaměstnanců jsem správně nepochopila a byla bych ráda, kdybychom měli více času. Ale bohužel máme ještě další bod na pořadu jednání, ale máte nyní slovo. allow me <clears throat> to answer to you first. Tak když dovolíte, odpovím nejprve vám, paní předsedkyně. Já nealokuji lidi pouze podle předpokládaného objemu peněz, které můžeme získat z daného případu. Ale u té rozvojové pomoci, u jednoho vyšetřování eh, bylo objemově skutečně obrovské. To víte, já nevím, na které roky se mám zaměřit a podle kterých alokovat lidi. Když každý rok eh, dochází k takové variabilitě objemu peněz, je to ještě horší. Dovedete si představit, paní Gresle, kdybych bral to, co říkáte doslova, interní vyšetřování, tam ty navrácené peníze jsou v podstatě nulové, tak já nevím, jestli to znamená, že to nemáme šetřit, nebo jestli tam na to má dělat eh, jenom jeden člověk, nebo co. Ne, jenom peníze se počítají. Samozřejmě to, kolik peněz z vyšetřování získáme, je důležitá věc, ale my nejsme soukromá společnost, tedy aspoň pokud já vím. A myslím si, že bychom neměli fungovat pouze jako biznisově orientovaný subjekt. Samozřejmě návratnost peněz je důležitá, ale investigace etických standardů nebo různých korupčních případů, co, to jsou všechno důležité věci. Byť z nich třeba nevymlátíte ani jeden cent, ne proto, že by tam nebylo nic k získání, ale když třeba dojde k pokusu o úplatek a my to zjistíme, tak nemůžeme získat nic z toho případu. Není to ale snad důležitý případ? Neměli bychom ho snad šetřit? Neměli bychom na to snad e, e, nasměrovat naše lidi? Já si myslím, že ano. Takže to cílení pouze eh, na peníze není ono. A co se týká našich vyšetřování o padělaných tabákových produktech. Naším cílem je zabavovat ty cigarety, ty zásilky, které se dostávají do Evropy, tedy ty zásilky padělaných tabákových eh, výrobků nebo výrobků, na které se nepl- za které se neplatí clo. Naším úkolem je likvidovat ten organizovaný zločin. Samozřejmě nevede to k eh, žádným získaným penězům. Když zabavíme tabák nebo nějakou celou zásilku nebo padělané zboží, tak zkrátka jediné, čeho dosáhneme, je zabránění ztrátám na příjmech daných společností. Ale peníze z toho nemáme. Znamená to, že to nemáme dělat? Já si to nemyslím. Takže prosím, nedívejte se pouze na ty částky, které získáváte. Nesouhlasíte? No dobře, nesouhlasíte. No, I když se podíváte na ty finanční škody v Unii, tak i tehdy a ta tabulka je na straně 29 v té zprávě dohledového výboru. Tam vidíte, že u tabáku eh, je to, co říkal Olaf, nula a u strukturálních fondů je to 1,9 miliardy euro. Já nevím, o čem tady mluvíte. Ne, já jsem za diskusi rád, ale my obvykle to získávání peněz nedoporučujeme. Ale tady máte kapitolu o zabavených cigaretách. Kolik milionů cigaret bylo zabaveno? A my jsme zabránili, aby tyto cigarety přišly na trh v Evropské unii. Takže jsme zabránili milionům na škodách z příjmu. Ale není to položka jaksi získaných peněz. Není to položka v doporučení na získání peněz, protože jsme to nedoporučili. Je to trochu jiný druh práce. Něco jako u padělaného zboží. V nedávné době na základě našeho vyšetřování došlo k eh, zabavení obrovského, obrovského množství eh, padělaných eh, kávových produktů. A nebo to byly pesticidy, které přicházely z oblasti mimo EU. Všemu tomu se zabránilo a nedostalo se to do Evropy. Získali jsme z toho nějaké peníze? Ani náhodou ale zabránili jsme tomu, že tyto věci byly uvedeny na trh v Evropě. Takže samozřejmě získávání peněz e, z těchto vyšetřování je jedna věc, ale není to jediná důležitá věc. Pane Javore, mluvám se, neodpověděl jsem vám na jednu otázku, e, kterou zmínili ostatní. Co se týká toho navracení peněz, tady je jedno velké nedorozumění. Mnoho z vás, eh, paní Kapela a ostatní, to zmínili. Pouze 23% toho, co se doporučí na získání, je skutečně získáno. Ale to tak není. Asi budeme muset změnit způsob našeho reportingu, to je nedorozumění. Pro každý rok uvádíme, kolik jsme doporučili na získání. 900 milionů, 200 milionů a kolik ve finále bylo získáno. Tedy ze strany příslušných orgánů. Ale e, já si myslím, že v textu to je vysvětleno. E, příští rok to zkusíme vysvětlit ještě lépe. Zatím tyto částky si neodpovídají. Za rok 2014 bylo získáno, já nevím, 200 milionů. To se vůbec nevztahuje k těm 900 milionům, které byly doporučeny na získání pro ten samý rok. Je tu pan Kraft, tento ví velmi dobře. Obvykle je toto právě řešeno pod jeho vedením. Ale to získávání prostředků ze strany finančních orgánů, to trvá celá léta. Takže to, za, to, co tam máme za rok dvatečně získané prostředky, to se vůbec netýká doporučení za rok 2014, to se týká těch doporučení za předchozí roky. Takže Obvykle eh, ta, to skutečné získání peněz přichází někdy po pěti nebo osmi letech, bývá to v různých splátkách. Takže to se skutečně netýká toho doporučení na získání prostředků za daný rok. To je něco úplně jiného. To procento je daleko vyšší, zatím ho nepočítáme, ale spočítáme ho. Ale pamatujte na to, že to trvá celá léta ty peníze dostat. Teď otázek bylo mnoho, ale odpovím už poměrně velice rychle na některé z nich. Co se týká trvání podle sektorů, to je dobrá otázka, protože průměrné trvání je průměrné trvání všech vyšetřování OLAFu. Ale co se týká těch interních případů, tamto trvání je zhruba 11 měsíců. Takže ta, to, to, ta dlouhá doba, ty dlouhé eh, doby trvání jdou na vrub v podstatě eh, strukturálním fondům a souvisejícím vyšetřování, což jsou vyšetřování, která musí probíhat v členských státech. Takže v podstatě jsou to prostředky EU utrácené na místní úrovni. Potřebujete spolupráci místních orgánů, musíte přímo do terénu, to jako u rozvojové pomoci. E, tam ta vyšetřování také trvají velice dlouho, protože musíte zjistit, jestli škola, kterou financovala Evropská unie, byla skutečně postavena nebo ne. A musíte tam všechno vyšetřit, e, musíte jet někam na jich Itálie nebo co já vím, na sever Finska, a potřebujete spolupráci těch daných místních orgánů. A právě proto to trvá o tolik déle. ta vyšetřování, kde vyšetřujeme v podstatě em, přímo u nás doma o přímých výdajích, o finančních prostředcích fondů EIB, tento druh vyšetřování probíhá mnohem, mnohem rychleji. Obvykle tato šetření trvají zhruba, jak říkám, těch 9 měsíců, eh, 11 měsíců, pardon. Ale ta externí vyšetřování, to znamená, co se týká peněz utrácených v terénu a externí pomoci, to trvá obvykle déle než 20 měsíců, takže průměr je pak kompozitem těchto obou čísel svým způsobem eh, to trvá tak dlouho kvůli nedostatku spolupráce. Pokud musíte žádat ostatní o dokumentaci, musíte si to překládat, já nevím, z bulharštiny, tak samozřejmě, ale to také déle trvá, ale je to nevyhnutelné. A je pravda, že ten průměr tyto niance neprezentuje. Ale eh, s píchou říkáme, že vyšetřování našich zaměstnanců trvají zhruba 10 nebo 11 měsíců. Tak prosím vás, dáte nám odpovědi písemně, ano? No, protože tady máme ještě jednu studii. Omlouvám se vám. Ne, já to chápu. Máme poznamenané všechny otázky a my to pak pošleme vám a, a pak si to můžete distribuovat. Eh, děkuji vám mnohokrát, říká paní předsedkyně, i celému vašemu týmu. Omlouvám se, že to musíme takto utnout, ale čeká nás ještě další bod na pořadu jednání. Máme zde jednu studii. Eh, dala bych slovo rovnou jejím autorům, prosím. Okay, thank you very much for... Děkuji vám za to, že mi dáváte slovo. V prezentaci vidíte tady nahoře, jsem Pierre Hausmann a pracuji pro Vivie Consulting. Spolu s LSI, London School of Economics, jsme byli požádáni, abychom vypracovali studii o využívání evropských fondů pro migrační politiky. Zvláště jsme přihlíželi k efektivnosti a osvědčeným postupům do budoucna. A protože pozdě, tak to zestručním, zaměřím se na klíčová poučení, která jsme získali. Velmi rychle uvedu tu studii a pak přejdu rovnou k hlavním poznatkům a doporučením. Takže cílem studie bylo poskytnout přehled stávajících financování v oblasti azylu a um, imigrace, integrace a e, přehodnotit také, vyhodnotit jejich efektivitu, to znamená, jak byly vynaloženy a snažit se identifikovat e, určité zneužívání v případě, že k němu došlo. Jaké kontrolní systémy jsou k dispozici, abychom zajistili, že se fondy využívají správně. A pak jsme se také snažili zabývat některými dobrými postupy v zemích, od kterých bychom se mohli poučit, abychom měli nějaké doporučení do budoucna. Takže stručně k metodice, byla to stručná studie, rychlá studie, zabývali jsme se se stávajícími dokumenty, provedli jsme e, pohovory na úrovni těchto zemí i na evropské úrovni. Vybrali jsme řadu e, případových studií, které vidíte tady dole. Myslím, že se to týkalo sedmi zemí které jsme dostali jako určitou referenci Bulharsko, Francie, Řecko, Itálie, Španělsko, Rumunsko a Rumunsko a Spojené království. Tím jsme pokryli mnoho různých eh, fondů zabývajících se migrací, včetně fondu pro vnější hranice, fond pro uprchlíky, integrační fond a fond pro návratu, návraty. A zaměřili jsme se na Frontex a EASO, čili dvě agentury, Ehm, teď přeskočím ten další slide, abychom to urychlili. Ehm, abychom si udělali obrázek o tom, o čem vlastně je řeč, tak jsou to asi 4 miliardy eur na externí hranice a zavádí migračních eh, politik prostřednictvím SOLID, což je souhrný název čtyř fondů, čtyř finančních nástrojů fondu pro hranice, kde jde o zaručení, zajištění vnější hranice, fond pro uprchlíky, integrační fond EIF a dále návratový fond. To znamená pro navracení těch, kteří byli shledáni, že jsou v Evropské unii nelegálně. Pro každý z těch kroků migračního azylového procesu existuje samostatný fond. V naší studii jsme zjistili, že používání zdrojů je v této oblasti je dost složité, protože fondy mají nejprve nabídkové řízení a pak se financují jednotlivé projekty, ale tyto projekty se liší v různých zemích, liší se svým rozsahem i působností. Většina projektů jsou malé, zejména ve srovnání s národními fondy, které se týkají eh, často podobných záležitostí. V mnoha případech jsme shledali, že evropské prostředky jsou eh, zaváděny do národního financování, takže vlastně evropské finance jsou jenom doplňkem národního vnitrostátního financování aktivit, které už probíhají. A pak je dost těžké eh, vyhodnotit dopad té evropské části Přesto jsme vypracovali doporučení z pohovoru a z případových studií. Takže pozitivní nejprve stránka. Ty evropské fondy pomáhají zvyšovat kapacitu, zejména pokud, pokud jde o, stranu o, o strahu hranic, pozitivně přispívají ke zvyšování přijímací kapacity azylových systémů a pro takzvané příslušníky třetích zemí přispívají ke například jazykovému školení. To je hlavně ten integrační fond. A máme tu některé zajímavé případy inovativních přístupů, pokud jde o navracení a přesídlování. Ale je samozřejmě v hlavní zprávě je mnohem více podrobností, ale pokud jde o negativa, zjistili jsme, že fondy jsou dosti rozptýlené. V některých případech ty prostředky sloužily k financování aktivit, které bez tak probíhaly v členských státech a nebylo úplně jasné, jak už jsme dřív řekli, v čem spočívá přidaná hodnota těch evropských prostředků a co by se stalo bez nich. Což vyplývá i z poslední eh, odrážky, kdy vidíme, že Mnoho té práce už členské státy bez tak dělají, to zná třeba integrační snahy, a přitom hodně z toho se financovalo z Evropského integračního fondu, i když by to pokračovalo i bez něj. Pokud jde o alokaci, tak část těch fondů se alokuje členským státům jakožto fixní alokace v závislosti na délky jejich hranice, na délce eh, té, eh, té žádost, tedy kdy se hlásí a tak dále. Vychází to z předchozích zkušeností v členském státu a pak se alokuje budoucí financování na základě předchozích potřeb. Ale je tu mírný nedostatek flexibility, pokud jde o e, neočekávané, naléhavé situace. Některé země, které mají hodně zkušeností s řešením nárůstu e, migrace, mají potom často více prostředků než země, které se s tím více potýkají, s tím nárůstem. Celkově jsme zjistili, že asi 90% těch prostředků bylo vynaloženo, čili poměrně vysoká míra absorpce, což je pozitivní. Ale konstatovali jsme některé neregulárnosti, většinou přímo podvody, čili záměrná snaha eh, jak si eh, krást z veřejné kapsy, ale spíš jenom ucházení určitých eh, kritérií způsobilosti a nedostatek jasnosti v tom, na co mají ty prostředky sloužit. A dále účetní dvůr zjistil, že ty kontrolní systémy, které již nyní existují, vedou k podstatně zátěži členské, členských států i na evropské úrovni, je potřeba sladit některé tyto aktivity. Zjistili jsme, že to eh, omezení ze čtyřek fondů na dva a přechod na víceletý finanční rámec možná do určité míry administrativní zátěž sníží. K agenturám. Přihlíželi jsme i k výhodám Frontexu a EASO. Jeden z hlavních přínosů je, že agentury pomáhají členským státům eh, snižovat zdvojování snah, pomáhají některým členským státům také zvýšit kvalitu, sladit ji s mezinárodními standardy lidských práv, ale zároveň je potřeba větší integrace mezi Frontexem a EASO, alespoň v některých oblastech, protože zatím fungují úplně samostatně. Je tam troška spolupráce, ale zdaleka ne dost. Vzhledem k tomu, že se překrývá jejich činnost, Zdroje jsou omezené, třeba v případě Tritonu, u Frontexu vidíme, že doplně, doplněk 9 milion, milionů na ostrahu Středomoří. To jsou prostředky, které pak nejsou k dispozici pro tu agenturu samotnou. Pokud jde o podvody a kriminální infiltraci, tak agentury mají omezenou kontrolu, většinu dělá Europol s Europolem se spolupracuje v omezených, omezeném rozsahu, ale není tu velký, velké zaměření na snahu o podvodné využívání zdrojů. Hlavní poučení. Členské státy měly vytvořit trojí strukturu, aby byly měly certifikovaný orgán, národní orgán a delegovaný orgán – a auditový orgán v některých případech. Tohle vychází ze zkušenosti strukturálních fondů. Obecně je to dobrý systém, ale byly to určité drobné změny v tom způsobu fungování těch fondů, což vedlo v některých státech ke zmatení a k velkým rozdílům z hlediska toho, jak členské státy tu, tripart, tu trojí strukturu, jak k ní přistupovaly a to pak vyvolávalo rozdíly v různých členských státech. V některých členských státech je velmi decentralizovaný systém až po místní úroveň, v jiných případech je struktura centralizovaná. Nejúspěšnější případy Francie a Spojené království jsou v případech, kdy bylo vytvořen samostatný nový orgán, pověřený financování těchto programů. V jižních státech také byl nedostatek delegované funkce těm nezávislým vnějším organizacím, čili auditová funkce často byla prováděna interně ministerstvem. V některých případech jsme eh, konstatovali skutečný, eh, skutečné podvody, třeba u integračního fondu a fondu pro návraty, a to zejména tam, kdy některé, kde některé implementační aktivity byly svěřeny aktérům na místní úrovni, prostřednictvím subdodavatelství bylo těžké dohledat, kam ty fondy šly, protože byly eh, dány, byly skryty v tom celém subdodavatelském řetězci. Pokud je o kvalitu projektů, v některých případech vý, u výběrových výborů chyběla expertíza, v oblasti migrace, což mohlo vést k tomu, že některé projekty nedosáhly očekávané úrovně a některé členské státy tak tam vlastně udělování a výkon provádí ten týž orgán v případě zakázky, což není na místě. Jak mohou být fondy zlepšeny? Myslíme si, že musíme mít zřetelnou koncentraci financování zaměření na specifické eh, projekty s přidanou hodnotou oproti tomu, co už dělají členské státy. Alokace napříč členskými státy se musí zaměřovat na budoucí potřeby, spíš než na budoucí zkušenosti. Nedostatek flexibility z hlediska financovacích nástrojů nebyli schopni řešit naléhavé situace v některých členských státech Financování by se mělo alokovat na základě systému monitorování, který zatím neexistuje na evropské úrovni. Čili monitorovací a hodnotící systém, který sleduje, jak se ty peníze vynaloží. Včetně eh, toho, do jaké míry to ty finance splnily své cíle. U agentur musí být lepší spolupráce s Europolem, zvláště pokud je o pašování obchod s lidmi, Eh, financování musí být navýšeno, aby, bylo, aby tyto agentury mohly plnit svůj plný mandát. Ale je tu otázka také toho, pokud bude větší integrace mezi nimi, měla by být pouze jedna agentura, nebo by Frontex a ESM měly být odděleny. Eh, pokud je o implementaci a kontrolu při dat tak ve strukturálních fondech jsou některé zajímavé příklady, třeba ponechat část těch financí na později, poté co proběhne kontrola výkonnosti, výkonu toho nástroje, umožnit projektům potom navýš, navýšení prostředků ke konci, aby ho mohli dokončit ten projekt, ale aby přece jenom se snažili maximálně využít prostředky v, v, při v tom průběhu. Kontroly musí být nezávislejší, méně možností členských států zasahovat do toho, jak nezávislé přeskumy probíhají a měla by být jasná pravidla, eh, pravidel způsobilosti zejména. A prověrky opět musí být prováděny nezávislými orgány. Tak tomu není ve, zatím ve všech státech. Hrozba korupce, jak už jsem zmiňoval, tam, kde je největší eh, riziko korupce, to je v oblasti eh, subdodavatelství, což se dá řešit tak, že vytvoříme seznam akreditovaných organizací, které eh, jsou způsobilé k financování prostřednictvím migračních fondů, abychom se nedostali do situace, kdy jsou nouzově finance alokovány neprověřeným organizacím. Vždycky to musí být smlouva, a pracovní plán, a to i v případě, že je tu naléhavá situace. Smlouva a pracovní plán jsou prostě absolutní povinnost, aby se to dalo eh, sledovat. A auditové a hodnotící eh, aktivity musí být prováděny nezávislým orgánem, který je odděleno toho orgánu, který uděluje nebo provádí tu smlouvu. Musí to být úplně oddělená organizace. Někdy jsou to soukromé firmy specializující se na audit, tak by to mělo být vždy. Poslední doporučení. Vznik digitální platformy, která usnadňuje oznamování podvodů. Byly případy, které jsou známy z tisku, ale aby to bylo systematičtější, měl by, měla by existovat digitální platforma na základě modelu eh, whistleblowera, oznamovatelů či trestné činnosti, aby bylo možné odhadnout i ztráty, aby to sloužilo jako odrazující eh, funkce pro zneužívání, proti zneužívání fondů v budoucnu. Takže to je, posled, to je konec mé prezentace. Rád bych samozřejmě zodpověděl na případné dotazy. Já, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji za tuto prezentaci. Kolega Vali je zpravodaj, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za toto vystoupení, děkuji za tuto práci, za tuto intenzivní práci, která probíhala vlastně dva měsíce, ta lhuta byla velmi krátká. My jsme si opravdu přáli, aby tato zpráva proběhla ještě před návštěvou Sicílie, kam, kde budeme jednak z Libe a také s výborem pro rozpočet a budeme zjišťovat, jakým způsobem jsou evropské prostředky vydávány na Sicílii. To je velmi důležité. Musíme najít účinné řešení na politické úrovni a zároveň musíme také řešit problematiku strukturálních fondů, Prostředky, které jsou alokovány na migrační politiku, musí být eh, velmi účinně kontrolovány, protože zjišťujeme, že existují situace, na které nemůžeme být pišní, tak jak tomu bylo v Itálii nedávno, kde vlastně byla konstatována totální absence transparentnosti. Vím, že jste schromáždili celou řadu informací na toto téma. Bohužel je velmi obtížné se k těmto informacím dostat tyto informace jsou velmi málo transparentní a málo šířeny v mass médiích, takže transparentnost zde nefunguje. A pokud není transparentnost zajištěna, je velmi obtížné realizovat skutečnou studii. Takže doporučujeme více transparentnosti, větší kontrol ze strany nezávislých orgánů. Víme, že u strukturálních fondů Často tuto kontrolu provádějí lidé, kteří nejsou nezávislými představiteli. A samozřejmě je velmi obtížné najít celoevropské řešení. My jsme zde proto, abychom obhajovali zájmy evropských daňových poplatníků a aby tyto prostředky byly vydávány správně. Víte, že v Itálii jsme měli celou řadu skandálů ohledně zprávy těchto prostředků, které byly určeny migrantům. Někteří se domnívají, eh, že to je jaksi odvětví, které vynáší více než odvětví eh, nelegálního prodeje drog. Pokud nebudeme schopni zajistit větší kontrolu a větší transparentnost na evropské úrovni, tak tento problém nikdy nevyřešíme. A nyní bych chtěl udělat určitý návrh a obracím se na autora této studie. Mechanismus, který je používán pro zprávu eh, těchto prostředků, umožňuje určité nesrovnalosti. Je nutné, aby tento eh, systém byl lépe zpravován eh, a aby bylo možné také oznamovat nesrovnalosti, aby bylo možné předávat užitečné informace komisi ještě předtím, než vypuknou skandály bylo by dobré, aby tady byl určitý preventivní postup, abychom také věděli, na koho se obracet, pokud budeme mít užitečné informace v této oblasti. To platí pro otázky migrace, ale platí to také pro eh, všechny otázky, které souvisejí s mladými lidmi ohledně eh, pracovního zaměstnávání. Víte, že velice často se zneužívají Eh, tito zranitelní lidé a organizovaný zločin je velmi aktivní. Potřebujeme tedy legislativu proti korupci, proti mafiozním postupům. Eh, také existuje velmi rozšířený klientelismus. Vzhledem k tomu, že budeme mít eh, vlastně tuto cestu na Sicílii, tak bude velice Mm, zajímavé eh, setkat se s vyšetřovateli, budeme tam hovořit se soudci, budeme zjišťovat, jaká řízení tam probíhají. Vy jste nám předali určité doporučení, takže eh, zvu kolegy, aby se seznámili s těmito doporučeními Měli bychom z toho vyvodit závěry a vytvořit lepší postupy, které by se aplikovaly v případě strukturálních fondů. Také čekáme detailní informace ze strany účetního dvora. To nám možná umožní mít jaksi obecnější představu ohledně těchto fondů pro migranty. My jsme kritizovali nedostatek transparentnosti už delší dobu. Velice často členské státy se odkazují na své národní programy a domnívají se, že evropské programy nepřináší přidanou hodnotu. Takže členské státy se musí stát tou skutečnou přidanou hodnotou eh, těch národních programů. Další řečník. Děkuji. Nejdříve bych chtěla poznamenat, eh, že eh, ta studie tady není zatím k dispozici, abych ji ráda viděla, chtěla bych vidět čísla Eh, toto vystoupení bylo zajímavé, ale zatím je to jenom slovo. Je těžké diskutovat o něčem, aniž bychom měli k dispozici psaný eh, projev, to je velmi obtížné. A i když tady bude určitá mise během eh, toho zeleného týdne, tak není dobré, že nemáme k dispozici dokument. Já pocházím ze země, kde nedošlo k vyšetřování, ale máme masivní problémy s migranty. Já pocházím ze města, kde jsou eh, stany pro tyto migranty. Teď se budou otevírat kasárna, eh, proto abychom zajistili ubytování těchto lidí. A přístup, eh, o kterém hovořil také kolega valy eh, není správný přístup, protože se nejedná vždy o zneužívání. Jsou to lidé, kteří chtějí azyl, kteří mají problém. Samozřejmě, že tady budeme mít potíže, pokud nebudeme schopni přijmout tak velké množství migrantů, ale musíme najít eh, takové eh, cesty, abychom nehovořili pouze o zneužívání prostřed, finančních prostředků z Evropské unie. Bylo řečeno, že 90 těchto prostředků je správně využito. Musím podpořit to, co jste řekl, že se musíme zaměřit na budoucnost. Neměli bychom se stále ohlížet do minulosti. V mé vlasti máme tedy tyto tábory eh, stanů, eh, stanová městečka. Eh, měli bychom se zabývat i těmito možnostmi a měli bychom zajistit, aby každá země našla adekvátní řešení. Samozřejmě každý stát hledá individuální řešení, ale eh, domnívám se, že bychom měli těm členským státům dát možnost, aby přistupovali k těmto problémům svým způsobem. Samozřejmě, že tyto prostředky musí být řádně využity a budeme potřebovat ještě více peněz, než si dokážeme nyní představit v rámci této tematiky. A vzhledem k tomu, že jsem stínová zpravodajka, tak eh, samozřejmě, jakmile budeme mít to, tuto studii k dispozici, tak budu intenzivně se zasazovat za to, abychom o tom ještě diskutovali, ale ne v optice zneužívání, ale spíše z hlediska prostředků, které by byly použity. Paní Dlabajová? Mnohokrát. Já jen velmi krátce, já jsem za tu studii ráda, mám tam pár takových konkrétních dotazů a úvah možná do budoucna. Uh, jeden bod se kterým ne zcela souhlasím je, ten že migrační politika by měla podle vaší studie být inovativnější a experimentálnější. já si nejsem jistá co, chceme inovovat v čase kdy máme takový masivní příliv stovek tisíc migrantů ale pokud těmi inovacemi myslíme prevenci restrikci a finanční koncentraci na nejpotřebnější místa tak samozřejmě ta inovace je v pořádku. Um, druhý, druhý dotaz směřuje na jednu věc. Vy říkáte, že by se alokace fondů měla založit na budoucích potřebách které jsou založené na odhadech migračních trendů včetně příčin těch migračních trendů. s tím já plně souhlasím a myslím si ještě že by měla evropská komise navrhnout takový nástroj který by byl systematický a dal by eh, vlastně dohromady i ostatní eh, evropské politiky jako například politiku zaměstnanosti. takže, takže tohle řešit systematicky. A další bod eh, s tím je samozřejmě spojeno také stanovení zřejmě nějakého nového klíče pro národní alokace který, by měl respektovat například vyspělost přijímací země hdp per capita a také samozřejmě schopnost absorpce eh, migrantů té které země. věc která se mně hodně líbí je že navrhujete provázanost finančních alokací s výsledky a odvoláváte se tady na dobrý příklad eh, strukturálních fondů potud s tím souhlasím ale v tom případě si asi musíme jasně říct co jsou ty výsledky co by měly být ty výsledky o které se opřeme. má to být eh, postarání se o migranty má to být zabránění jejich dalšímu přílivu má to být přispění zlepšení situace v jejich původní zemi co, co má být ten měřitelný výsledek podle kterého se budeme, budeme řídit? A poslední věc která s tím souhlasí kde to je právě naopak mně se moc líbí eh, že se vytváří pravidla výzvy veřejné soutěže kde by tedy ten který je vytváří by neměl být součástí procesu hodnocení. a to je právě jeden z těch bodů kde si myslím že by se mohly naopak inspirovat strukturální fondy protože tam je právě to bolavé místo praxe, praxe vyhodnocení tak to jsou body z mé strany. Jinak děkuji moc. Děkuji, děkuji i Markovi, protože si myslím, že je dobře, že se do té iniciativy tak, tak intenzivně pouští, takže díky. Ještě mám tři řečníky, takže prosím tlumočníky, aby s námi zůstali ještě kolega Celo. Ano, já budu stručný, já chci navázat na to, co tady zaznělo. Neměli bychom jaksi upřednostňovat eh, tu optiku zneužívání. Jedná se o humanitární úkol. Nicméně dimenze toho problému je taková, že se vlastně jedná o biznis v miliardách. A musíme tedy od začátku dávat pozor na to, abychom se vyhnuli tomu, že v rámci těch částek, které tady budou alokovány, pro migranty, abychom nepodporovali jakési obohacování a aby eh, to neprobíhalo v rámci nedostatečné kontroly, aby se tady nevytvářely možnosti pro určitý biznis právě u tohoto citlivého tématu, protože když se to dostane na veřejnost, tak eh, se právě potom hovoří tedy o tomto zneužívání a ta morální škoda v takovém případě je mnohem větší než u jiných témat. Ještě jednu minutu, prosím, tak aby by bylo možné ještě toto eh, přeložit. Takže kolega Zdechovský, prosím. Já jsem byl teda připravený hovořit jiným jazykem, ale když mám minutu, tak ji využiju. Já jenom krátce. V souvislosti s eh, imigrační politikou tady na tom výboru jsme hovořili v Itálii se zapojením eh, mafie právě do těch programů spojených s imigrací a s jejím čerpáním. Dokonce tady eh, z výboru, který vyšetřuje počínání mafie v Itálii, eh, tento výbor, který přijal na naše jednání, tak bylo sděleno, že, eh, že se nedá vyloučit, že část těch peněz právě zůstává v rukou mafie. A chtěl jsem se zeptat, zda i vy máte takovéhle postřehy. Děkuji. Kolegy Alio, bitte. Kolega Alio? Euh, no, já bych na to navázala. Je možné mít audit ohledně těch důvodů těch migrantů. Evropa by si měla položit otázky ohledně vlastní politiky. My jsme na konci toho řetězce a my vlastně platíme uh, za ty škody, které souvisejí eh, s politikami na Středním východě. A víme, že tady dochází k zneužívání. Víme, že jsou tady státy a skupiny, které jsou pozadí této korupce. A bohužel Evropa dále živí touto podporou někdy tyto sítě, vědomně či nevědomně, ale myslím si, že by si to zasluhovalo specifický audit ohledně důvodů, které vedou tyto chudáky, aby se snažili dostat do Evropy. A měli bychom to řešit na úrovni národů, tedy jednotlivých států, ale také na úrovni Evropy. Myslím si, že musíme se zamyslet nad vlastní politikou v tomto ohledu. A kolega Arnold jako poslední. Uh, ano, celý tenhle projekt mi přijde, že je trošku problematický od členských států máme peníze, které přijdou do Evropské unie, ty se pak vrací zpátky na jednotlivé projekty a mají být zapracovány znovu do eh, rozpočtu členských států. Takže eh, zdá se, že ano, je tu ta, ty administrativní podvody, otázka způsobilosti, problémy se způsobilostí, byrokracie, zvláště ze Spojeného království. Vy říkáte, že i ve vaší zprávě, že Spojené království a Francie mají ty nejlepší postupy, ale nevidíme přidanou hodnotu, nevidíme žádný důvod, proč by se to mělo dělat na evropské úrovni, než rovnou na úrovni členských států. Přece tohle je něco, co by členské státy sami od sebe měly přímo dělat a vy neukazujete, tady neprokazujete žádnou přidanou hodnotu a jestliže by členské státy uvažovaly o nějakém samostatném projektu, eh, o který by se mohli přihlásit. přece je, je to poměrně malá částka peněz, tak jako tak, takže jak by to mělo eh, znamenat nějaký rozdíl? Nejlepší by bylo to úplně zrušit. Ano, v teorii máte naprosto pravdu, ale praxi je to tak, že pokud eh, nedáme nic, pokud nedáme pravidla, tak se nebude dít vůbec nic. A to platí i ohledně těchto uprchlíků. Takže v podstatě s vámi naprosto souhlasím. Jenomže problém je v tom, že máme co dočinění členskými státy, které nemají vůbec žádnou ochotu. Děkuji tlumočníkům za jejich práci a můžeme pokračovat v angličtině. I'll, I'll try and answer the ones uh, that I can answer uh, and that I can answer right now. Uh, first of all,